Señoras y Dámy a pánové, queridas amigas y queridos... Vážení přátelé, skutečně eh, to je eh, ta správná příležitost eh, vás oslovit přátelé, protože to je v podstatě již takový rituál zde a kdy tedy již po dlouhou dobu udržujeme vztahy, pravidelné vztahy s národními parlamenty a vy jste tedy nejenom tedy již naši kolegové, ale již dobří přátelé a dobré přítelkyně. A samozřejmě proto vás takto i vítám velice vřele jako přátelé. Pro nás je to velké potěšení zde vás přijmout u nás na půdě Evropského parlamentu právě pro účely tohoto zasedání o roli eh, parlamentů v Evropské unii při globální zprávě. A eh, zde tedy jsme velice rádi, že i zde máme tedy já jsem velice rád, i místo předseda Karas, my místo předsedové parlamentu, jsme velice rádi, že vás můžeme eh, zde přijmout, protože my eh, v předsednictvu máme právě na starosti vztahy s národními parlamenty. Máme program, který je velice nabitý, nabitý důležitými tématy k diskuzi a skutečně pan Karas ten eh, bude hovořit potom věcně o tématu, protože on měl na starosti celou přípravu. Já eh, jsem ale eh, chtěl vás úvodem pozdravit aspoň a vyjádřit se spíše obecně. Je pravda, že jsme velice rádi, že alespoň podle informací, které se nám dostaly, tak účast zde je uspokojivá. Máme zde celou řadu zástupců národních parlamentů, eh, kteří dorazili a i mezi delegáty máme hodně kolegů, kteří jsou vysokými funkcionáři, tedy úředníky v eh, orgánech národních parlamentů i v různých významných výborech. Rovněž jsem také velice rád, že zde mohu přivítat a pozdravit celou řadu úředníků, vysokých úředníků z různých eh, parlamentů, národních parlamentů, eh, se kterými máme již také dlouhodobé vztahy, poněvadž celá řada různých činností, které realizujeme v rámci Kozaku například, tak eh, to si vyžaduje úzkou spolupráci s úředníky. A ta spolupráce je vždycky plodná, konstruktivní a proto také vítám i vás. Stejně i jako vítám naše úředníky z Evropského parlamentu, kteří e, e, již mnoho let s námi spolupracují. E, na této agendě vztahu s národními parlamenty. A potom také chci přivítat další zástupce. Já nemám rád e, tu formulaci zástupce národních parlamentů, ne zástupce eh, administrativních oddělení národních parlamentů. Ano, to je také důležité je zde přivítat. Máme zde i eh, zástupce Eh, administrativních oddělení Evropského parlamentu, takže také ty chci přivítat. V každém případě, jak jsem již řekl, eh, eh, téma uvede kolega Karas a já ale musím vám sdělit toto. Jak víte, nyní se blížíme k finiši našeho funkčního období v Evropském parlamentu. Všichni ale máme trochu starosti, eh, když vidíme údaje, které se k nám dostávají z různých sondáží a především z Eurobarometru dokonce. A z toho vyvozujeme, eh, že realita je taková, že asi při těchto evropských volbách bude bezprecedentní míra neúčasti a tak účast, která bude, tak nás bude zneklidní hodně. Ehm, takže eh, to bude velice hm, chabá účast. Údaje, které máme k dispozici, neomezují eh, tedy eh, samozřejmě tu nechuť, kterou občané mají vůči Evropského parlamentu, ne. Co reflektují ta data, ty údaje, co reflektují, je, že mm, občané čím dál více a více jsou odtažití a mm, mají již možná dost všech těch voleb, které pořád probíhají v našich členských státech. A i prostě mm, jsou trochu znechucení tou eh, zastupitelskou demokracií v právním státě a proto když eh, jsou odtažití, mají určitou distanc a roste nedůvěra našich občanů eh, v parlamentní instituce a i roste jejich nedůvěra v demokracii a vůbec v politiku. Podle údajů, které máme, tak to tak vypadá. A to jsou údaje, které jsou pro nás velkou výzvou, tedy pro nás i pro vás. Proto si myslím, že vzhledem k této obavě o to více naše diskuze musí být zajímavá. Ještě bych skončil jednou takovou informací, která se mě dotýká osobně, kromě vztahu s národními parlamenty, tak no, samozřejmě eh, zde já eh, velice i jsem byl nadšený tím projektem Evropského domu Evropské historie. To je něco, co, čemu jsem se věnoval spolu s panem Peteringem, bývalým předsedou Evropského parlamentu, který eh, nyní je předsedou nadace Konrad Adenauer v Německu. A tento úkol je skutečně fascinující, strašně zajímavý, to si asi možná ani nedovete představit, ale kromě tohoto úkala, úkolu také v Evropském parlamentu mám na starosti jinou věc. Všechno, co se týká multilingvismu, tedy všechno, co, pře, co i e, znamená potřebu tlumočení a překladů. My jsme jediná instituce ve, ve světě, kde se eh, pracuje ve dne v noci ve 24, jazy, 24 jazycích, jazycích občanů Evropské unie. A my tedy přece chceme, aby Evropa se stala globálním hráčem a takto i vystupovala vůči ostatním hráčům a často tedy i musíme ale používat eh, jazyky jiných, tedy těch eh, globálních hráčů, se kterými sdílíme společné hodnoty, jako sociální pokrok a tak dále. To znamená, že eh, kromě 24 jazyků často musíme i používat ruštinu, čínštinu, arabštinu. A to znamená, že i zde na této schůzi budeme mít možnost, aby každý z účastníků hovořil ve vlastním jazyce. Na této věci hodně lpíme, protože i když se eh, říká, že bychom měli vynakládat méně eh, peněz eh, a zde všemi silami jsou zde určité snahy toto omezovat, ale přece to, že každý může hovořit vlastním jazykem, tak to má ten význam, že naši občané budou moci svého poslance poslouchat eh, v mateřském jazyce. O to tady jde. Jde přece o to, aby nás spoluobčané poslouchali. A o čem tady dnes budeme diskutovat, eh, je přece důležité pro důvěru občanů. O pro důvěru občanů v demokracii. A o to je bez pochyby úzce spojeno s tím, aby ten občan to mohl sledovat. Aby mohl sledovat, co tady děláme, o čem tady debatujeme, aby to mohl sledovat ve vlastním jazyce. To znamená, 80 občanů u nás zná pouze výlučně svoji mateřštinu, nic jiného. 80 našich občanů v Evropské unii nezná žádný cizí jazyk, jenom ten svůj vlastní. A tudíž a i Brito, pro Brity to platí, ty taky znají většinou jenom svoji mateřštinu, mimo jiné tedy. Tam to procento je velice vysoké. A takže to není žádný luxus ani nějaká extravagance, jako píšou některé hromadné sdělovací prostředky, které často i přehánějí ty náklady s tím spojené. Všechny eh, výdaje spojené s multilingvismem eh, v EU to je eh, cena jedné kávy na občany ročně, tedy 500 eh, milionů občanů, 500 milionů euro. A to jsem chtěl říci všem vám. To je taková podmínka, když se nás lidé ptají, jak mm, eh, získáte opět občanu, důvěru občanů, tak já říkám to, že s nimi budeme hovořit v jejich jazyce, protože pokud budeme hovořit nějakým typem lingua franca, no tak asi potom naši občané nebudou schopni sledovat, co se tady říká, co se tady debatuje. A já jsem vám chtěl vysvětlit tuto odpovědnost a také i tím chci přivítat naše tlumočníky, což jsou což je vlastně takový základní nástroj komunikace a demokratické identity našeho projektu. Také chci i pozdravit techniky, kteří jsou také zásadní pro to, aby tento eh, eh, komplexní mechanismus mohl fungovat. A což znamená, že i Evropský parlament eh, eh, má eh, i smlouvy s evropskými univerzitami, kde se školí tlumočníci. Proto říkám, mluvte vlastním jazykem tam, kde si myslíte, že to bude vhodné a je to vhodné, protože vše, co se tady řekne, tak to se vysílá přes internet a mohou to sledovat naši občané. A tím bych skončil prezentaci a s velkým zájmem předám slovo spolupředsedajícímu panu Karasovi, aby on vám řekl více o tom, jak e, tedy byla připravena tato konference a jaká jsou očekávání. Děkuji. Milí kolego Martinezi, dámy a pánové, já bych vás chtěl srdečně přivítat v Evropském parlamentu v této komoře zastupující občany Evropy. Normálně se zde setkáváme proto, abychom diskutovali takové otázky, které jsou v naší odpovědnosti, tedy ve sdílené odpovědnosti. V této místnosti jsme před několika týdny také zahájili společně se řeckým předsednictvím eh, další období, které se zabývá otázkou o fiskálním paktu a na druhé straně o spolupráci v rámci evropského semestru. V rámci těchto konferencí však někdy mám takový pocit, že ještě nejsme v jednom člunu, protože neustále cítím určitou snahu se chránit jeden před druhým, přestože společně hledáme demokratické odpovědi na krizi, na globalizaci. A tyto odpovědi musíme poskytnout. K dnešní konferenci jsme pozvali osoby, abychom s nimi hovořili o společných cílech. A takovým společným cílem všech parlamentů musí být také posílení parlamentů, co by komor zastupujících občany jak na národní, tak i evropské úrovni dále také posílení parlamentu v rámci globalizace, což může být dosaženo pouze touto cestou. Pouze tak můžeme posílit demokratizaci a to na základě projednávání na úrovni parlamentu. Máme společný cíl, společný úkol a to roli parlamentu, co by zastoupení občanů v evropské a globální demokracii posílit a posilovat. Musíme definovat naši roli a v rozho- rozhodovacím procesu se vždy opírat o občany. Samozřejmě, že naše role je rozdílná země od země. Máme různé vývojové etapy, kde prožíváme spíše mezivládní postupy než postupy parlamentní. Dnešní konference má Tyto společné úkoly, tyto společné snahy a role propojit v rámci demokratických poměrů v jednotlivých státech. A tak to také chceme prezentovat. Chtěl bych také říci tolik, že dnes Eh, se nacházíme 96 dní před evropskými volbami. Samozřejmě, že je zde otázka účasti na volbách. To je vždy projev síly parlamentu v rámci jednotlivých procesů. Ale každý den to vidíme v anketách a kolega Martínez již na to upozornil. Vidíme, že existuje souvislost mezi vědomostmi, znalostmi občanů o roli parlamentu a vědomostmi a znalostmi o vlivu parlamentu mezi znalostmi a vědomostmi poslanců tohoto parlamentu a také volební účasti občanů. Čím více občané vědí, jaká je naše role, čím lépe vědí, jaký vliv mají poslanci na daný proces, tím silnější je volební účast a tím slabší jsou protesty a populismus. I to je náš společný úkol, náš společný cíl. Dámy a pánové, nejde jenom o nás zde v Evropě a proto děkuji za to, že právě generální tajemník mezi parlamentní unie je naším hlavním řečníkem. Je to pan Johnson, který eh, přišel mezi nás. On ví, jaká je naše role v globálních procesech a role mezinárodních organizací. Dnes jsme vás pozvali proto, abyste hovořil také o budoucnosti demokracii na globální úrovni, abychom si vyměnili eh, také informace o nejlepší praxi. V minulých desetiletích naše vlády eh, zřídili a vyvinuli celou řadu mezinárodních organizací a unii. Velká většina eh, je zastoupena velikými sekretariáty a mechanismy a jsou takto propojeny mezi sebou. Některé však jsou malé a neformální. V mnohých těchto zařízeních eh, vlády a jejich zástupci rozhodují eh, také dávají určitou politickou orientaci, která ovlivňuje život eh, občanů na celém světě. A eh, také eh, určují legislativní postup národních parlamentů a také Evropského parlamentu. Jedná se o vojenské intervence, Eh, o otázky duchov, duševního vlastnictví. I mezinárodní organizace, eh, které ovlivňují pravidla, také vycházejí ze mnohých aspektů naší každodenní práce tyto mezinárodní organizace, které jsou skutečně nezbytné, také přispěly k tomu, že naše státy se přiblížily k sobě. Tato globální politika však nesmí probíhat pouze na úrovni vlád a diplomatů. Nesmíme se na to spoléhat a právě proto je důležité, abychom tyto procesy také svedli na úrovni parlamentu, aby byly demokratičtější abychom měli jak paralelní, tak i integrativní spolupráci Evropského parlamentu a takých dalších meziparlamentních unií. Tak to musíme zorganizovat. Poslanci parlamentu jako my, tedy zvolení zástupci občanů, musí hrát rozhodující roli v tomto procesu a v těchto rozhodnutích poslední minulosti některé tyto organizace eh, mají parlamentní dimenze, ale to není dostačující. Aktuální situace není uspokojící. A v tomto okamžiku bych chtěla eh, poděkovat, eh, chtěl poděkovat generálnímu tajemníkovi Johnsonovi za jeho osobní příspěvek v kontaktech jak na globální, tak i na evropské úrovni. Přispěl tak k přiblížení poslanců na nejrůznější úrovni a tak umožnil kontakt mnoha eh, se skupení. Nemusíme tedy vymýšlet nic nového, musíme pouze co nejlépe využít ty organizace, které existují a přizpůsobit naše úkoly. Musíme tedy říci, a zde je mi eh, líto to, že stejně jako pan Martinez i pan Johnson odejdou eh, za několik týdnů ze svých eh, funkcí. Děkuji jak panu Martinezovi za jeho aktivity v Koseky, tak i kolegovi Johnsonovi za jeho aktivity v IPU. Děkuji vám. a Musíme vám skutečně srdečně poděkovat a doufáme, že nalezíme naleznete také následovníky, kteří budou na vaší úrovni, aby vaše činnost a práce mohla být důsledně eh, vedena dál. Já jsem pro demokratizaci a posílení role zvolených parlamentů v mezinárodním rozhodování. Celosvětově konstatujeme, že rozhodování je stále více mezinárodní na úrovni OSN, G8, G20 a dalších eh, úrovních. Takováto rozhodnutí by však neměla probíhat za zavřenými dveřmi. Měly by eh, umožnit demokratickou kontrolu. K tomu jeden příklad. Momentálně pracuji na zprávě o vyhodnocení činnosti trojky v Evropě a naše analýza ukazuje, že více demokracie v přeshraničních ekonomických rozhodnutích je nezbytná. Zvolené parlamenty reprezentují občany a musí být také eh, uspořádány tak, aby parlamenty se více eh, zapojily. Nemáme takovéto nástroje. Trojka je určité zvláštní řešení ale eh, nevychází z mezinárodního práva. Je to mezivládní organizace a proto hovořuje, hovoříme také o transparentnosti demokratické kontrole a eh, použití charty základních práv občanů v programu Trojky. Proto musíme také zajistit to, abychom dlouhodobě došli k určitému prvku eh, s komunitárního práva. Tím nekritizuji dnešní řešení, ale navrhuji další vývoj. Na základě zkušeností z krize, na základě nedostatku zapojení eh, eh, globálních eh, orgánů. Proto bych chtěl také říci, že je před námi ještě dlouhá cesta až po dosažení úplné transparentnosti a kontroly ve všech orgánech. Cílem naší práce je vést obecnou diskuzi o měnící se roli parlamentu, eh, o roli, která by měla také iniciovat další vývoj a vliv. Měli bychom se zabývat tím, jak bychom mohli lépe spolupracovat v rámci 32 eh, eh, kooperačních uniích, jak eh, tam, kde jsme účastní my z Evropského parlamentu, tak i z národních parlamentů. Co můžeme udělat pro to, aby globalizace byla interní úkolem, co můžeme udělat pro to, abychom se stali skutečně kormidelníkem v takovéto mezinárodní práci. Čili Teď eh, začínáme tuto diskuzi, abychom mechanizmy kooperace a dalšího vývoje zlepšili. Do 12.30 po přednášce pana Johnsona můžeme tedy debatovat o těchto otázkách. Pak půjdeme na společný oběd při tomto společném obědě přivítáme Elmara Broka, Evropského parlamentu, který je naším lunch speakerem, je předsedou výboru pro zahraniční zážitosti a také členem konventu k Evropské eh, ústavě a chartě základních práv. Odpoledne budeme mít dvě zasedání od 14 do 15.40 na téma Evropské parlamenty v multinárodních organizacích a na mezinárodních fórech od zadního místa do předních řad. Dále od 15.40 do 17.20 uslyšíme druhou část na téma globální parlamentní iniciativy. Zde bude moderovat pan Martinez. Nyní eh, bych chtěl předat slovo eh, panu generálnímu tajemníkovi eh, IPU, pana Johnsona. Pan Johnson má za sebou velmi zajímavou kariéru. Pracoval v oblasti diplomacie, a to kdekoliv eh, na světě, všude už byl, ať eh, již eh, jsme se omlouvali tu či onde, tam všude on již byl a tak jsem to také prožíval v minulých letech. Po 15 letech v rámci OSN vstoupil do sekretariátu IPU a to od roku 1991. Rozvoj IPU chtěl vždy posilovat a posilovat demokracii. V roce 89 byl zvol 98 byl zvolen generálním tajemníkem IPU a od té doby byl třikrát znovu zvolen. Letos na jaře svou funkci opustí, ale jistě bude spolupracovat v dané záležitosti i nadále, jak jsem již slyšel. Za takové po takovéto kariéře v mezinárodních vztazích a v parlamentní spolupráci jsem si jist, že pan Johnson bude mít spoustu nových myšlenek, které vloží do naší debaty. Těším se na váš příspěvek. Prosím, máte slovo. Thank you very much, Mr. Děkuji, pane Karasi. It's working. Ano, už vše funguje. Velice děkuji za laskavá slova, za udavení do tématu. Um, I, I... Děkuji rovněž panu Martinesovi. Já, když jsem dostal pozvánku, tak mě to hned tak sebralo, že jsem si začal dělat poznámky a vlastně z toho vznikl dlouhatánský esej o Ehm, mezinárodních, nadnárodních aspektech. Pokud máte chuť, tak si to prosím přečtěte já to číst nebudu. Byl jsem požádán, abych se zamyslel nad úlohou interparlamentních systémů v dnešním světě, současných podobách eh, reprezentativní demokracie. Zda jsou adekvátní eh, tomu, co si žádáme, zda demokracie je schopna udržet tempo s klimatem s globalizací. Na začátku bych rád pár slovy popsal eh, globalizaci. Je vlastně axiom, že globalizace eh, přinesla dnešnímu světu eh, hluboké změny. Často nejsme už schopni rozlišit mezi záležitostmi vnitřními a zahraničními. Většina záležitostí se týká vlastně všech a je, nemnoho věcí lze popsat jako cizí či zahraniční. Nemá ani cenu, aby některý stát si e, něco dělal, organizoval úplně sám a v Evropě to vlastně ani není možné. E, v několika regionech a zejména v Evropě už je to tak, že si státy organizují společný trh, což vlastně v praxi znamená vzdát se, i když částečně, své suverenity na úkor mezinárodní struktury. Je to něco zcela zásadně odlišného než společný spolupráce států na globální úrovni, kde se státy nevzdávají žádných svých pravomocí a jsou si sobě rovny, když spolupracují na půdě mezinárodních organizací, které si k tomu účelu vytvořili. To jsou mezinárodní organizace, která, které vlastně jsou mezinárodními vyjednávacími fóry, i když někdy sami se zabývají vedením programu v konkrétních zemích čímž se vlastně smazává ten rozdíl mezi eh, vnitrostátním a mezinárodním. Ale e, suverénní eh, nezávislý stát je stále ještě jádrem našeho systému a má i exekutivní složku, která se zabývá jeho záležitostmi. To je na úvod. Nyní bych si dovolil říci pár slov o evoluci interparlamentárních, meziparlamentních struktur. Já zde reprezentuji Meziparlamentní unii. Ta vznikla už před 125 lety. Jedná se o nejstarší, tedy první mezinárodní politickou organizaci ve světě. A mnohými vlastně je stělesněním multilateralismu. A Ehm, jednalo se o e, řešení mm, názorových rozdílů střetů mezi regiony a státy, e, což mělo mm, probíhat dialogem a kompromisem. Demokracie sice nebyla součástí slovníku na začátku ehm, existence této organizace, v praxi však existovala, protože aniž by to tak vyjádřili, tato organizace se vždy zakládala jak u sebe, tak v zahraničí, tak v mezistátních vztazích na demokratických principech. E, v těchto dobách eh, bylo velice málo takovýchto mezinárodních organizací. Severské parlamentní združení vzniklo v roce 1907 a parlamentní združení státu britského Commonwealth v roce 1911. Jednalo se o politické organizace, které podporovaly mír, mezinárodní spolupráci, nebyly však ani se o to nesnažili nadnárodními parlamentními zhromažděními. Tak toto mu bylo až do konce druhé světové války. Poté jsme byli svědky nové etapy vývojové. Byli jsme svědky vzniku nových eh, parlamentních eh, komor, organizací. Mnohé doprovázely tvorbu nových regionálních mezivládních organizací. Parlamentní zhromáždění Rady Evropy je dobrým příkladem. Založené bylo eh, v roce 1949 a jednalo se o jedno z prvních takových eh, meziparlamentních eh, spolupracujících orgánů. Jiné um, organizace či združení měly volnější systém a spíše se snažili uh, účelově podporovat nějakou ideu, nějakou uh, myšlenku, připomínali spíš takové parlamentní nevládní organizace. Do uh, konce studené války, tedy kolem roku 89-90, už jich bylo 50 formálních či neformálních. V každém regionu najdeme nějakou, v některých více, v jiných méně. O 25 let později, tedy k dnešnímu dni, se jejich počet zdvojnásobil. My jsme v lednu zkusili sestavit takový seznam a máme na něm 121 mezinárodních parlamentních struktur a možná, že tam ani nejsou všechny. Polovina z nich, tedy 54, funguje ruku v ruce s mezi vládní organizací. 22 z nich toto činí formálně. Nejznámějším příkladem je samozřejmě váš Evropský parlament. Nyní však mnoho regionů má vlastní obdobu, i když ne všechny mají pravomoci srovnatelné s vaším. Často to navazuje na proces integrace regionu a subregionu. 32 z nich jsou neformálně propojeny s mezivládní strukturou. Čili pracují s nějakou strukturou, spolupracují, ale ten vztah není natolik formální, aby mohli vykonávat konkrétní vliv. Příkladem je meziparlamentní zhromáždění ASEAN. Druhá eh, velká skupina eh, jsou právě takovéto parlamentní sítě, ehm, často se zabývají například eh, populačními trendy, rozvojem, životním prostředím, zdravotnictvím, školstvím, vědou, kulturou. Jsou i zhromáždění, která se snaží soustředit na hospodářské a obchodní otázky, odzbrojení, boj s diskriminací vládou a zprávou a mírovou činností. A nakonec 30 takovýchto organizací jsou víceméně samostatné. Příkladem jsou regionální struktury jako například Azijské parlamentní zhromáždění, Arabská meziparlamentní unie a Združení e, řečníků G8, no a rovněž i my, IPU. Co dokazuje takovýto vývoj? Totiž, že máme silný a rostoucí trend a tendenci zopakovat na mezinárodní úrovni něco, co už se dávno odehrálo na úrovni jednotlivých států. A já se ptám, dává to smysl? Odpověď zní určitě ano, pokud se stát je ochoten vzdát součástí svých pravomocí na úkor této meziparlamentní struktury. Eh, ten transfer například eh, určitých státních pravomocí eh, Evropské komisi a eh, radě znamená, že musíme mít i příslušný parlament a to tež by mělo probíhat i na regionální úrovni. Pokud tomu tak ale není, z mého pohledu i odpověď musí znít jinak multilaterální organizace, které se tváří jako vyjednávací fóra a tam například Spojené národy a VTO jsou dobrými příklady, eh, to, že by měli podléhat demokratické kontrole, znamená, že musí více se zasazovat národní parlamenty. Je třeba zajistit to, že jsou někomu odpovědní za svou každodenní práci. Tvorba eh, nadnárodních parlamentních združení nedává smysl, pokud nemáme mezinárodní exekutivu, eh, kterou kontrolujeme, protože takováto mm, sněmovna by neměla žádné opravdové pravomoci a vlastně by jenom podkopávala pravomoci, které už existují na národní úrovni a navíc je to příliš drahé, státy si to nemohou dovolit. Důležité je rovněž to, že není schopna přijít s naplněním ničích eh, přání a naopak, že může podkopat i vnímání eh, jednotlivých už existujících parlamentů. Když pan Martinez sám byl předsedou IPU, tak on poprvé v dějinách byl iniciátorem globálního samitu eh, parlamentních předsedů. Sešel se na půdě OSN v, před v den před summitem tisíciletí. Bylo tam 150 předsedů, kteří přišli s společným prohlášením. Z pohledu předsedů mezinárodní vyjednávání jsou um, úkolem exekutivy, ale potřebují být poučené a kontrolované parlamenty. Pouze s e, konzultací s parlamentem je možné něco ratifikovat. Musí vše být implementováno e, díky diskusím nebo po diskusích, které probíhají veřejně. Jinými slovy, dokud se stát nerozhodne předat čas svých pravomocí multilaterálním organizacím, nemá smysl vytvářet jiná mezinárodní tělesa. Vše se musí odehrávat na národní úrovni. Ale jakým způsobem zajistíme, že k tomu dochází? Eh, ta konference předsedů parlamentu v roce 2010 vše potvrdila a navíc eh, tvrdila, že mezinárodní spolupráce musí být pevně zakořeněna v každodenních aktivitách národních parlamentů. Měli rovněž pocit, že právě IPU je nejvhodnější mezinárodní organizací, která může budovat eh, vztahy mezi národními parlamenty a OSN. Začali jsme už přípravy na konferenci předsedů, která se má konat v roce 2015. Sešli jsme se na konci ledna právě v centrále IPU a z toho, co jsem slyšel, se jejich názory nezměnily. V Evropském parlamentu vám to není cizí. Sami jste se tím zabývali už v letech 2002 a 2003, když jste se zabývali tématem, jak eh, je mm, jak možné naplnit eh, větší demokracii, eh, práci a fungování Světové organizace obchodu. A došli jste k závěru, že nejlepším řešením bude meziparlamentní proces zakořeněný v národních parlamentech u vás, který zajistí monitorování aktivit VTO, dialog s vyjednávači za vlády, usnadní výměnu informací, sdílení zkušeností, budování kapacit a bude mít určitý vliv na usměnění diskusí na půdě VTO. Evropský parlament a IPU od té doby jsou už um, spolu um, předsedy, kteří e, svolávají parlamentní konferenci VTO. E, scházíme se na půdě VTO, máme slyšení s generálním e, ředitelem VTO, s představiteli vlád a náš hlas je respektován a slyšen. My se snažíme takto postupovat i s ohledem nebo vůči OSN. První konference předsedu parlamentu dokázala mnohé. Jednou ze záležitostí, která byla vyřešena, vyřešena byla dohoda na úrovni eh, hlav států, předsedů vlád o užší spolupráci eh, s OSN a právě prostřednictvím naší eh, Unie. Podíváte-li se na poslední generální zasedání, jeho usnesení z května 2012, zjistíte, jak daleko tyto vztahy pokročily. Dnes mají parlamenty dokonce své místo u stolu. Můžete se, pokud si to přejete, účastnit jednání všech orgánů OSN, které vznikly od roku 2000 a máte přímý přístup a můžete se i účastnit i mezinárodního vyjednávání. Pracujeme rovněž, spolupracujeme i s národními parlamenty, abychom zajistili, že to funguje i na úrovni eh, každého státu. Jinými slovy, přímý kontakt mezi orgány OSN na straně jedné a vaším parlamentem na straně druhé. Takovýto vztah je klíčový z mnoha důvodů. Musíme mít eh, pocit, že každý stát eh, spoluvlastní program a aktivitu OSN. Možná v Evropě na tom až tak nezáleží, eh, ale jinde opravdu ano takovéto národní vlastnictví musí být potvrzeno eh, národními parlamenty. A dohody eh, OSN by v praxi neznamenaly mnoho, pokud se do toho nezapojí i občané prostřednictvím svých poslanců. Je třeba je informovat a vše s nimi konzultovat. Mnoho programů OSN musí být součástí národní strategie pro rozvoj eh, i součástí národního rozpočtu, aby parlament mohl zajistit odpovědnost a transparentnost. Možná vám připadá, že je něco, co se hlavně týká rozvojových zemích, kde eh, právě tam eh, jsou orgány OSN zejména přítomný, ale nenalhávejme si, týká se to i Evropy. Eh, na okamžik se přenesme do vyjednávání o klimatických změnách. Máme mít globální dohodu v roce 2015. Pokud se to podaří, prospěje to obrovsky všem státům, všem zemím, bude to ale rovněž dost drahé. Ehm, určitě nikdo nechce podepisovat šek Bianco. Jinými slovy, národní parlamenty jsou tím základním kamínkem té mozaiky, který který tvoří systém transparentnosti, odpovědnosti dnešních mezinárodních organizací. Pokročili jsme už mm, zásadním způsobem v nedávných letech, máme ještě ale před sebou dlouhou cestu. Z mého pohledu hlavní výzva spočívá právě zde, v Evropském parlamentu. Jak může Evropský parlament se lépe zorganizovat, aby sehrával účinnou úlohu? Rád bych vás vyzval k tomu, abyste se podívali na to, jak se váš parlament eh, má, kde je umístěn v tom, na té mapě těch mezinárodních vyjednávání. Jste tam, pokud ano, jak si radíte s otázkou toho, že mezinárodní vyjednávání už eh, není pouze v oblasti tradiční zahraniční politiky. Týká se vlastně jakékoliv oblasti lidské činnosti, což znamená, znamená, že vlastně je tam mm, překrývání všeho, čím se zabýváte vy s různými mezinárodními agendami a jak vy zajistíte příslušný dohled, jak to usledujete. A tady bych si dovolil říci, že tím se musí vaši poslanci zabývat. Dám vám příklad, který se týká všech zemí na naší planetě. A je tam mnohé v sáse. Kolik z vás ví v čem spočívá e, agenda udržitelnosti po roce 2015? A pokud to opravdu víte, kolik vašich parlamentů se tím zabývá? Účastníte se de- této diskuse, přispíváte k ní, víte, e, co tvrdí váš minister v New Yorku, e, jakou pozici hájí. Víte, že se ta agenda bude týkat všech zemí, včetně té vaší? Víte, že e, státy e, přijali v roce 2000 sedm cílů pro rozvojové země a jeden cíl pro rozvinuté země, takzvané cíle tisíciletí. E, týkalo se to zajištění zdrojů a zároveň toho, jak zlepšit situaci ve světě. To vše se bude um, hodnotit eh, v roce 2015, vzniknou nové cíle, které rovněž bude třeba plnit a týká se to všech zemí ve světě, eh, které budou muset eh, po dobu dalších 15 až 20 let tyto cíle sledovat. V New Yorku začali před pár měsíci, začalo vyjednávání a my se obracíme na parlamenty, aby se na své vlastní půdě, včetně zde na půdě Evropského parlamentu tím zabývali a aby se snažili tento proces ovlivnit. Mě by zajímalo, zda už se zde něco děje. Eh, z toho, jak nám napovídá naše škucenost, eh, spočívá určitý zádrhel v tom, že je obtížné vše sledovat, a potom implementovat ty cíle tisíciletí a často je důvodem špatná reprezentativnost, mizivá účast, mizivá transparentnost a i přijímání rozhodnutí. To jsou vše hodnoty, kterým se často říká demokratická vláda a zpráva, tedy sesnoubení demokratických zásad s dobrým přijímáním rozhodnutí. Z tohoto pohledu tu jsou. Hodnoty a demokratické principy měly být u základu rámce pro rozvojové cíle roku 2015. Jinými slovy, v tomto novém rámci nestačí zabývat se pouze hospodářskými, sociálními a environmentálními pilíři vlády. Musíme hovořit i o demokratických principech. Rámec, který eh, bude, půjde ruku v ruce s těmito cíly, se týká konkrétně i vašeho parlamentu, budou tam konkrétnější cíle i ukazatele, které budou poměřovat dosahování těchto cílů, bude tam sběr údajů. Vše to pomůže vám, abyste byli schopni um, se vaší vlády tázat, zda plní, co slíbila. Z těchto důvodů dává smysl, aby v tomto rámci byl i cíl eh, přímo se týkající demokratické vlády a zprávy a který zahrnuje i kapacity a eh, způsoby fungování parlamentu. Dojde k tomu? Je asi možné, že nikoliv, eh, což asi bude mít málo společného s tím, že se nesnažíme být demokratičtí, ale spíš to bude souviset s tím, že zemím ještě mnohé nedochází. Totiž, že i na mezinárodní úrovni musíme být demokratičtější, což v praxi znamená, že každý národní parlament musí mít větší slovo a intenzivněji se angažovat na mezinárodní půdě při přijímání rozhodnutí. Jak jsem už tedy řekl, to dokládá, že ještě je mnohé, co je třeba vykonat, jak na národní úrovni, tak i na mezinárodní úrovni, kde ale už máme funkční model pro politickou reprezentativnost, který se může zabývat největšími výzvami. Mnohými způsoby je to model, který vymyslela Evropa. V Evropě máme mnoho příkladů, kde vaše parlamenty opravdu opravdu se exekutivy ptají, jak dospěla ke svým rozhodnutím, jak eh, provozuje mezinárodní politiku, eh, a eh, kdykoliv ministři se zabývají evropskou legislativou v Bruselu, vy je opravdu grillujete a já bych vás poprosil, abyste se takto chovali i na celosvětové úrovni. Rovněž bych rád navrhl, že by se Evropský parlament mohl silněji angažovat a účastnit práci IPU. Doufám, že i vaše, eh, vaši noví eh, poslanci, kteří budou zvoleni, se budou účastnit IPU silněji, jinak o mnohé přicházíte. Eh, takováto činnost má obrovský potenciál, totiž držet krok s globalizací, nemusíme eh, budovat dodatečné a pravděpodobně i neúčinné instituce. Jediné, co je potřeba, je, aby váš parlament se lépe přizpůsobil tomu, že musí být aktivnější na mezinárodní půdě eh, navrhuji, abyste eh, se u cílu udržitelné agendy které budou sestaveny v roce 2015, učinili takovýto test vaší angažovanosti. Děkuji. Thank you very much, Mr. Johnson. Děkuji, pane Johnsone. A nyní začneme s rozpravou. První řečník, první otázka, pan Sergio Souza Pinto z Portugalska. Děkuji, pane předsedo. Já jsem chtěl nejdříve přivítat kolegy Národních parlamentů a Evropského parlamentu. Chci vám také poblahopřát k tomu, že jsme se zde eh, sešli. Eh, panu Karasovi děkuji za jeho příspěvek k této konferenci. Viděli jsme také, že trojka nepodléhá demokratické kontrole a nechce ji. Nyní hovoříme o demokratické kontrole práce trojky v Portugalsku. A zde vidíme mnohé možnosti eh, parlamentně kontrolovat globalizaci. Eh, mnohé členské státy eh, přistoupily k evropskému projektu, také Portugalsko, i v těch základních politikách, i v společné měně. Mnohé aspekty suverenity států však byly problematické a proto bylo nezbytné nadnárodní evropskou suverenitu stanovit tak, aby eh, také byly pokryty ty možnosti ztráty eh, eh, suverenity členských států, tak aby se dalo hovořit také Eh, jménem eh, národa. Právě společná měna byla takovýmto nástrojem. Eh, ten umožnil dovršit evropskou demokracii. Evropská práva musí tedy být nad silami globalizace a také globalizace na finančních trzích. Portugalské zkušenosti z posledních let však ukazují, že tento postup ztroskotal. Portugalsko stejně jako jiné země podléhá jediné suverenitě a to je suverenita trhů. Při vytváření jednotné měny jsme našim bankám umožnili určitý dohled. Jsme financováni právě z finančních trhů, a to výlučně, a e, přišli jsme o další mechanismy, které by umožnily bránit naše zájmy. Globální a evropská odpověď na politické úrovni a demokratická odpověď, která by e, byla kontrolovatelná, prostě neexistuje. A proto musíme říci, že bilance je negativní. Stejně jako mnohé jiné evropské státy je politika v Portugalsku nyní eh, pouze tam, kde eh, se snaží hledat důvěru trhu. Jediným cílem, který zde vždy byl na předním místě a který ovlivňoval politiku, neexistuje a v Portugalsku se dějí mnohé negativní zájetosti stejně jako v jiných evropských zemích. Čili zde jsme udělali kruk zpátky. Je zde celá řada kritických prvků pro eh, budoucnost dané země a vždy se snažíme pouze získat důvěru trhu a nikoli v důvěru občanů. Globalizace vládla a je to tragický znak neúspěchu Evropy. Trhy vládnou v Evropě. Státy již nemají svou suverenitu. Je zde supranárodní suverenita, která však ztroskotala. A ty státy, které se nyní nechají řídit finančními trhy, se dostávají do propasti propasti mezi politikou a občany. Negativní síly, které prosazují radikální práva, odpovídají na tyto problémy. Tato odpověď však není zcela jasná. E, říká se, že tyto síly jsou nejsilnější, největší, ale e, nemohou být politicky zvládány politická síla extrémní pravice umožní také to, že evropské volby budou probíhat s negativním dopadem pro evropské projekty. Jsou zde dvě otázky. které je možné propojit do jedné kolektivní stroskotání a nárůst extrémní pravice. Je nutné zajistit, aby supranárodní suverenita se vrátila na svou úroveň a aby tak bylo možné řídit trhy i finanční trhy. Závěrem bych chtěl říci, že část našeho kontinentu je řízena prioritami finančních trhů a tam se snažíme získat určitou důvěru. Děkuji. Další řečník je paní Kretio. Thank you very much. Děkuji, pane předsedo, pane Karasi. Eh, já bych vám chtěla poděkovat eh, Evropskému parlamentu vůbec, že umožnili tuto konferenci. Jsem ráda, že jsem opět přijela, tentokrát jako členka rumunského senátu. Já možná bych eh, eh, jaksi byla více zvídavá než kolega z Portugalska a eh, slyšeli jsme, že pesimista je pouze dobře informovaný optimista. A takže my jsme, doufám, dobře informovaní optimisté, tudíž souhlasíme s tím, že již jsme v takovém začarovaném kruhu. Máme celou řadu institucí, organizací, včetně parlamentních sborů, ale e, na globální úrovni pouze málo politik, které by řešily e, veřejné globální záležitosti. E, neformální sítě jsou silnější a silnější, ale formální globální instituce jsou slabší a slabší. A zasedání v Davosu je globální akcí, eh, valné schromáždění OSN eh, již není globální, tak to vnímáno, alespoň na severu. Téma dnešní konference samo o sobě ukazuje, že mm, mm, máme, mm, že pocitujeme, že je zde malá legitimita těchto globálních aktivit. A my jako parlamenty, my v podstatě jsme mezi dvěma mlínskými kameny. Na jedné straně máme všechny ty instituce, organizace, ekonomičtí eh, hráči, mm, kteří mm, jsou zapojeni do různých neformálních aktivit, prostřednictvím kterých se řeší globální ekonomické problémy, ale nechtějí žádnou demokratickou kontrolu, ani nechtějí předávat informace parlamentům. A potom když jde o neformální sítě, nebo, pardon, formální sítě, formální kontrolu, tak mm, to e, zatím absentuje. Na druhé straně vidíme zde nově vznikající hnutí tzv. participativní demokracie. Bohužel tato hnutí již v nás nevidí e, řádné zástupce, kteří by mohli e, hájit veřejné blaho a takže zde to vypadá, že pro staré parlamenty již není místo. Dobrá zpráva věcí veřejných, to je eh, něco, co ekonomické síly se snaží podkopat. Politická demokracie, ekonomická demokracie jsou snem. Občané mají pocit, že spíše žijí na trhu než ve společnosti. A Sigmund má pravdu, když říká, že funkce ať jde o světové obchodní organizace, fond, měnové fondy, že jejich e, síla roste a roste, ale důvěra nikdy nebyla tak malá jako teď. A já mám na vás tady otázku. Můžeme nějakým způsobem vybudovat globální demokratickou zprávu mm, bez toho, aniž bychom vůbec definovali, co je to veřejné globální blaho. A je třeba abychom tedy eh, nejprve to definovali, abychom věděli, co hájíme. Víme, že ekologov, ekologům se podpoři, podařilo hm, pro, hm, pro, prosadit ekologii a životní prostředí jako veřejné blaho, ale naše vlády bohužel hm, prohrály i ten boj o to, aby mír se stal veřejným blahem. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. Jo, jo Leinen. Evropského parlamentu. Milý Otmare Karasi, milý Miguele Martinezi, děkuji, že jste mě přizvali na tuto opravdu velice důležitou významnou konferenci. Eh, Pan Johnson a já jsme v Brugách eh, v Evropské koleji společně studovali evropskou politiku a to téma nás od té doby opravdu nepustilo. Děkuji ti za eh, tvé snažení, za tvou práci, významnou a úspěšnou. Parlamentní demokracie na mezinárodní úrovni to je opravdu nosné téma. Scházíme se zde na půdě Evropského parlamentu, jsme představiteli evropských národních parlamentů a scházíme se v dobách dynamické globalizace. Já se domnívám, že mnohé nás spojuje a tyto hodnoty musíme i společně v tomto 21. století hájit. V nejbližší době, v nejbližších dekádách budeme sami zažívat to, jak je možné dále rozvíjet debatu o hodnotách na různých půdách, na různých úrovních, kde nás mnohé odlišuje. Přesvědčení, politické hodnoty, tradice a jak můžeme jako občané hájit své politické zájmy. 21. století se bude od 19. velice lišit od toho století, kdy IPU vznikla. Rovněž se bude lišit od století 20. Internet nám dává fantastické možnosti, ale přináší i problémy. Příklad NSA znázorňuje eh, tu problematickou stránku týkající se například údajů, které vlastně už nepatří nám, patří spíše firmám, případně nějakým státům, což je vlastně útok na eh, základní práva. Eh, práva, která máme zakotvené jako práva každého občana, právo na ochranu údajů. Internet přišel však i s tou fantastickou možností, totiž, že všech 7 miliard občanů této planety může být vzájemně propojeno, může spolu vzájemně komunikovat. Tedy mezinárodní politika už není pouze výhradní doménou vlád. Vlády už ji nemohou plně ovládat. Patří všem, všem občanům a máme i mnoho hnutí hnutí občanských hnutí, některá se rozvíjejí opravdu pro nás prospěšně, jiná právě naopak. Jsme-li toho svědky, tak eh, zjišťujeme, že právě občan je suverénní a zastupitelé demokraticky volení by měli opravdu občany zastupovat. Ono vlastně občan by měl mít ty správné představitele eh, v těch parlamentních komorách. V praxi však víme, že to není tak jednoduché. Máme tady určité technické prostředky, které zde sehrávají úlohu. Máme tady peněžní vlivy, to jsme zažili, co způsobí banka, co způsobí hedgingový fond, jak on pohání vývoj ve světě. A pak máme ještě ten fenomén chudoby a v mnohých eh, svět, částech světa i náboženství, které často je tím, co pohání eh, politiku a mezilidské vztahy. A otázka je, jak eh, vše přivést zpátky k tomu, že právě normální politické klání bude tím co eh, bude tvořit eh, řádnou vládu a zprávu a jak se můžeme lépe snažit eh, o to, aby parlament ten, který příslušný parlament mohl do těchto záští zasahovat, aby sehrával tu správnou úlohu. Odpovědí asi je i lepší koordinace, čili například Evropský parlament který sehrává určitou úlohu koordinační z pohledu priorit, eh, které by měly mít místo na mezinárodní grémii, například příprava témat eh, pro konkrétní zasedání, koordinace všeho s národními parlamenty. Andreas Johnson znárodní, znázornil zde i úlohu, které bychom, kterou bychom měli plnit i na půdě OSN. A správně to udělal, protože OSN nesmí stagnovat. Jedná se o zprávu věcí veřejných a OSN je tou nejsprávnější půdou, tím fórem, kde se má o tom hovořit a i to řešit. Ale já bych šel dál. Když si představím budoucnost, tak si myslím, že toto nestačí. My máme status pozorovatele, jsou tam i jiní s takovýmto statusem. Anders Johnson řekl, že parlamenty sedí v OSN u, stole, u stolu, ale je to takový ten stolek v rohu jsme tam sice přítomní, ale nemáme hlas. A já se domnívám, že demokracie na globální úrovni musí nastat i v praxi. Musíme přejít od uvažování k činům. Nemůžeme mít pouze generální zasedání exekutivy, ale i parlamentní generální zasedání, kde se sejdou představitele všech parlamentu. My v Evropě jdeme příkladem, protože Evropská rada je koordinátorem kde je zachována národní suverenita a díky bohu, že máme i tam eh, parlamentní orgán na úrovni Rady Evropy. Doufejme, že se nám podaří donutit i OSN k tomu, aby i tam stvořili určitou parlamentní platformu. Já ještě odpoledne se k tomu vyjádřím pozorněji, eh, podrobněji. Děkuji. Děkuji máme tady nejrůznější problémy a výzvy, ke kterým jsme se vyjádřili. Zkusme se zamyslet nad tím, jak kromě analýzy přijít i s pár náměty a konkrétními návrhy, jak můžeme situaci zlepšit a dosáhnout těchto cílů. Další na seznamu řečníku je tady lotyšský kolega. Um, Děkuji, pane předsedo. Já se nechci vracet k tomu, co jsme slyšeli na začátku o tom, že při evropských volbách je malá účast voličů. Ano, velice správně. Možná i je to kvůli tomu, co dělá Evropský parlament a možná i proto, že naši evropští voliči nechápou, co Evropský parlament dělá navíc k národním parlamentům a co nedělá. Voliči musí pochopit, jak Evropský parlament přímo ovlivňuje jejich životy a jak se odlišuje od parlamentu národních. Média se zaměřují na negativní stránky, na kritiku Evropské unie, což jenom tedy přiživuje euroskepsy lidé vnímají to tak, že Evropská unie a Evropský parlament existují pouze v Bruselu, že je odtažitý od reálného světa. Já jsem předseda zahraničního výboru v Lotyšsku a s vytvořením Evropské diplomatické služby jsme slyšeli e, řadu otázek, jak zahraniční politika EU se bude doplňovat e, či spolupracovat se zahraniční politikou států. V minulém roce vysoká představitelka Eštonová nám ukázala, že diplomatická služba hraje unikátní roli, že úspěch je možný a role v Iránu například nám ukazuje, že Evropská unie, respektive zahraniční, tedy diplomatická služba EU, je přidanou hodnotou k národním eh, zahraničním politikám. Pro Lotyšsko jak víte, platí, že teď jsme vstoupili do eurozóny a eh, otázka nyní zní tedy, eh, když se vzdáme další suverenity, jaká bude naše eh, role potom a jak to bude s monitoringem třeba eurozóny v eurozóně. A nakonec název této konference Eh, evropské parlamenty, parlamenty EU eh, při globální zprávě. Ano, to možná je velice zastrašující termín pro voliče, protože ti mají pocit, že tím se eh, omezí, oklestí národní a lokální suverenita. Všichni jsme slyšeli tu větu, že bychom měli myslet globálně, ale jednat lokálně ale eh, zde naši voliče by, voliči tedy by měli vědět, co Evropský parlament může udělat, aby dobře ovlivňoval jejich životy lokálně. To je velká výzva, která leží před Evropským parlamentem a Unii jako takovou a je to i velká výzva pro národní parlamenty a národní vlády, které musí dělat osvětu u voličů, a vysvětlovat jim, že to, co se tady rozhoduje v Bruselu, že přímo ovlivňuje jejich životy, buď tedy, že to zlepšuje jejich životy, ale možná i obávám se, že v různých věcech jim to brání. A takže to, pokud chceme zvýšit participaci voličů, tak je třeba, aby to pochopili. Děkuji. Děkuji. Pan Carlos Curiño. Zurinho, člen Evropského parlamentu. Děkuji. Nejdříve bych chtěl poděkovat panu předsedovi, kolegům z Evropského parlamentu a děkuji také zástupcům národních parlamentů i všem ostatním účastníkům tohoto zasedání. Lisabonská smlouva radikálně změnila rovnováhu sil v evropských institucích. Moc komise a Evropského parlamentu je vyrovnaná, ale došlo také ke zlepšení mezivládní spolupráce v rámci rady. Existuje řídící orgán v radě a to znamená, že národní parlamenty jsou stále více vytlačovány na okraj aktivit. Mají důležitou roli. Nejde pouze o to, aby rozhodnutí národních vlád byly kontrolovány. Rada byla posílena a to také jasně ukazuje, jak rozdílný vliv může být aplikován. Toto také se pochybňuje určité základní principy Evropské unie. Máme tedy určitý tým, který vede, který řídí a média se na ně dívají jako na subjekty, které rozhodují a říkají, že procesy rozhodování nejsou transparentní. Činnost národních parlamentů je důležitá, ale občané se domnívají, že parlamenty nejsou důležité a že nemají žádný vliv. E, říká se, hodně se tam mluví, ale nic se nedělá. Takováto slova nevedou k činům a nevedou-li k činům, tak eh, se nedostanou k občanům. Tak je to řečeno. Víme, že v 28 státech eh, Evropské unie se leco se změní. Nemusí to být Evropa různých rychlostí. Existovaly určité sankce, některé země nepochopily, že tím také dochází k okleštění na jejich vlastní úrovni, čili jsou zde určité strategie na snížení vlastní váhy. My eh, musíme diskutovat o tom, jak to změnit. Role národních parlamentů musí být posílena a musíme také zajistit to, aby tyto členské státy a jejich parlamenty mohly kontrolovat své vlády a samozřejmě, aby také národním vládám dali možnost rozhodovat i na evropské úrovni, čili spolupráce mezi národními parlamenty musí být posílena a také spolupráce s Evropským parlamentem. Jsem však toho názoru, tak jak již říkal můj předřečník, že nesmíme zapomenout na jednu věc, a sice na dojem který to dělá na Evropany. Že tedy efektivní moc v Evropě je jinde. Portugalští občané si myslí, že evropské instituce mohou nést odpovědnost a že tyto instituce jsou však také určitým rukojmím těch nedobrých praktik, které nejsou demokratické. V Evropském parlamentu tomu tak není. A nyní jsme na určité křižovatce. Osobně se domnívám, že musíme lépe spolupracovat mezi národními státy a musíme být také více solidární. Děkuji vám srdečně. Dalším řečníkem je zástupce řeckého parlamentu, pan Konstantinos Osulidis. Děkuji. Krize změnila způsob, jakým občané nazírají svět kolem sebe a jak hodnotí svůj život i mezinárodní situaci, což má dopad i na Eh, politiku. Politici se ukázali jako lidé s malým vlivem na hospodářskou situaci, což znamená, že právě naše parlamenty musí často přijímat i rozhodnutí, která se zdají být hospodářské povahy, ale mají dopad i na politickou situaci. Programy eh, úspor znamenaly, že právě občané určitých zemí eh, jsou oběťmi této krize, oběťmi největšími. Často jsou to eh, ti, kteří peníze přijímají z těch splátek, kteří z toho těží a v zemích, v některých zemích dochází k napětím a i k ostrým střetům ohledně politického nazírání. A to je situace, v níž se nacházíme před volbami. Zpráva pana Karase o e, úloze trojky určitým způsobem neutralizuje tento negativní e, postoj. Pomáhá e, vnímání Evropského parlamentu mezi občany byl to sice pouze jeden jediný krůček, ale byl úspěšný. Snažíme se pracovat na šíření povědomí o Evropském parlamentu mezi občany. Už jste se zmínil o tom, že čím více občané o nás vědí, opravdu vědí, tím více jim přijde k volbám. Já si nejsem jist. Oni sice možná k volbám přijdou, ale možná to bude takzvaný negativní hlas. Nebude proevropský musíme se snažit předat těch informací ještě více. A nyní se dostávám k ještě další záležitosti. Vracíme se eh, k etnocentrismu, eh, tedy k tomu, jakou úlohu sehrávají národní státy. A co mě diví je, jak velkou úlohu sehrávají i země, kterých se vlastně krize až tak nedotkla. Příkladem je Švýcarsko. Je tam pozitivní rozvoj a přesto se tam takovéto negativní trendy objevují. Což mě vede k úvaze, že občany národních států nyní docházejí k jiným závěrům v současném světě i dokonce v těch eh, programových eh, zemích. I tam bude docházet k tomu, že se občané vlastně budou před demokracií bránit v určitém smyslu, že bude docházet k nárůstu stran extrémních stran, extremistických stran, což demokracii ohrozí. Já vlastně ani nemám dotaz, ale Obecně mě zajímá fenomén zprávy Karas a její význam mezi e, občany a rovněž e, jakým způsobem je možné zavádět mechanismy, které umožní nové mechanismy, které lepší dozor nad programy, které jsou zaváděny v určitých zemích. Kdy bude, nadejde den, kdy vše už dospěje ke konci a e, úloha mezinárodních for bude růst. My musíme posílit tuto úlohu parlamentní dimenzi, dimenzi a musíme zajistit, aby parlamentní kontrola vždy fungovala všude já nevím, jak váš výbor, jak výbor například v Portugalsku, v jiných zemích funguje. V mé zemi to vedlo opravdu k novému vnímání Evropského parlamentu. Nyní představitel irského parlamentu, pan Murphy. Thank you very much and, uh... Děkuji. I já uh, uh, jsem rád, že jste mě pozvali na tuto konferenci. Uh, a jenom bych eh, navázal na to, co řekl řecký kolega. Já jsem velice překvapen, když se hovoří o demokracii, o účast na volbách a když pan Martinez říkal, že lidé toho mají dost a že jsou nespokojeni. No, já bych řekl, že co je klíčové pro lidi, když mají jít k volbám, je, aby to pro ně bylo k něčemu to není o tom, jestli jsou šťastní nebo nešťastní. My máme z Irska dva nedávné příklady. Největší účast na volbách, které jsme zažili, e, bylo před třemi lety, naše parlamentní volby, největší, volba, největší účast e, a to bylo asi kvůli tomu bailoutu. A druhý příklad je referendum o, fisk, o smlouvě o fiskální stabilitě. A když e, chcete posoudit, proč třeba je to jiné v Irsku než v jiných zemích, jako v Řecku, tak lidé nemají eh, žádný vliv na trojku. Ale potom jsme jim položili otázku v referendu o té smlouvě o fiskální stabilitě. A zde byla taková naděje u nás, že nebude muset být referendum, ale více než 60% podpořilo tu smlouvu. To znamená, že efektivně podpořili podmínky bailoutu a trojky. To znamená, lidé se e, s tím stotožnili. E, víceméně se stotožnili s bailoutem. A během kampaně i se do toho hodně zapojili sociální partneři, proběhla velká veřejná diskuze v zemi a bylo to v podstatě asi jedno z nejtěžších rozhodnutí, e, které jsme museli učinit od založení státu ve 20. letech. Možná ano, při evropských volbách bude nízká účast, ale důvod je, že ty volby pro lidi se jeví jako irrelevantní. Já myslím, že tady je potenciál. Já jsem tady byl na dva dny před pár týdny, to byl meziparlamentní týden, kterého jsem se zúčastnil a hodně mm, lidí z různých stran, různých zemích eh, vyjadřovalo různé názory, ale ve finále nakonec v podstatě zde ani nebyl pokus přijmout nějaké rozhodnutí. A pokud ten meziparlamentní týden se, by se stal určitým fórem, eh, které by hrálo svoji roli v evropském semestru, to znamená, kdybychom mohli přijímat určitá doporučení, rozhodnutí, politici vždycky podceňují voliče, to je jejich chyba. A myslí si, že jenom politici vědí, co je relevantní pro lidi, že lidé nevědí, co je pro ně důležité, že to vědíme my, my instituce, my politici. A proto a e, i u nás evropské a komunální volby se budou konat ve stejný den. Právě proč? Protože v podstatě e, většinou, ale i evropské volby tam lidé volí vlastně e, volí tedy podle toho, zdali jsou socialisté, křesťané, tedy vlastně volí v takové té, podle té národní linie. A, a, a ne kvůli evropským institucím. Proč? Protože když lidé jdou k volbám, no tak myslí na sebe. A um, lidé tedy, v, v, tedy hovoří o národních věcech a ne tedy o evropských věcech, když jdou k volbám, i když jsou to evropské volby. A e, to znamená, e, řek, řeknou si, čím se zlepší můj život. A poslední věc, které jsem si všiml, ano, měli bychom skutečně se obrátit opět ke kořenům, když chceme podpořit lidi, aby Eh, volili, je třeba i dělat osvětu ve školách, možná snížit i mm, věk mm, oprávněnosti volit. A lidé ani, možná ani nevědí vůbec, jak volit a kde volit a eh, to bychom jim měli vysvětlovat. Poslední věc. Kdyby dnes se konaly volby, takže já bych ani nemohl volit, protože jsem v Bruselu, ne v Irsku. A mm, v globalizovaném světě přece to by se také mělo řešit, protože mnoho lidí cestuje nebo žije jinde, anebo je nadovolené a měli by mít možnost volit mm, v cizině, v jiných zemích. To bychom měli také zlepšit. Děkuji. Děkuji. Ano, globální volební systém. Dobře, takže další řečník je pan Krech. Grazie, sur viceprezident. Pan Krech z Malty. Děkuji, pane místo předsedo Martinesi a Karasi. Děkuji za to, že jste uspořádali tuto konferenci. Já bych chtěl poděkovat eh, generálnímu tajemníkovi Johnsonovi za prezentaci a eh, i za jeho velice inspirativní podněty k tématu. Určitě to přišlo ve správný okamžik. Ale, jak jsme i viděli v diskuzi, kterou jsme dnes zde vedli dopoledne, tak vidíme, že multilateralismus může posílit roli národních parlamentů. A toto v podstatě eh, by mělo tedy eh, jít prostřednictvím eh, konkrétních politik, jako ekonomické blaho, ale i sociální hodnoty. Zajímavější téma je fakt, že nebo je, že jev globalizace je realita, je to něco, co každý den zažíváme, a to především v tomto propojeném světě, tedy v digitálním světě. Pro zemi, jako je moje, tedy pro Maltu, platí, že globalizace má ještě větší dopad, protože my jsme velice malá země a dopad multilateralismu v rámci globalizace se nás přímo dotýká, možná ještě více, než se dotýká jiných zemí, a to kvůli velikosti. A způsob, jak eh, i mezinárodní uspokojení by mohla hrát eh, důležitější roli pro konkrétní lidi. Ano, to je zajímavá koncepce a velice případná v dnešní době, protože eh, nedostatek eh, relevantnosti vede k malé důvěře v politiky a v dnešní době nedůvěra v politiky bude znamenat, že i zmizí důvody existence parlamentů a multilaterálních institucí. A nakonec ve finále určitě to povede ke lhostejnosti vůči politice a k nižší účasti na volbách. I v tomto kontextu je třeba se podívat na to, jak i ta multilaterální uspuky, uskupení změnit ve více parlamentní uskupení, bez toho aniž bychom oklešťovali eh, suverenitu, aniž bychom oklešťovali kompetence Evropského parlamentu a národních parlamentů. Ale konec konců eh, tato koncepce může být takovým přemostěním, takovým mostem, eh, který propojí různé politické agendy na třech úrovních, tedy multilaterální, evropské a národní. A domnívám se, že tato konvergence, tato adaptace by měla vyústit v situaci, kdyby neexistoval rozdíl mezi eh, prioritami pro lidi, mezi tím, co je relevantní důležité pro lidi protože často to, co se projednává na multilaterální úrovni, není moc relevantní pro konkrétní lidi, ale takto, když to propojíme, tak i eh, snížíme ten nepřátelský eh, postoj lidí vůči politikům. Proto navrhuji, aby tato konvergence se realizovala tím, že budeme dělat pragmatické, realistické věci na všech těchto třech úrovních. A že to bude především ekonomicky realistické. tak to zajistíme, že tato platforma skutečně se stane novou platformou, eh, platformou, která bude přinášet reálná řešení všem dnešním výzvám. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Máme ještě pět řečníků a takže potom asi eh, nadejde chvíle tedy spíše teď asi dáme čas na odpovědi. Nejsem si jist, zda budu schopen zodpovědět na všechny otázky, ale rád bych reagoval na tuto rozpravu. Zaznamenal jsem, že mnozí z vás se rozhodli reflektovat eh, tu nízkou účast ve volbách a rovněž to, eh, co nazýváte malou prestiží parlamentu. Ujišťuji vás, že s takovýmito obavami bojuje každý parlament ve světě. Neustále se stájí občanů v jakémkoliv světovém regionu a všude se dochází k podobným výsledkům v těch eh, anketách, že totiž parlamenty, politici jsou u konce, neli na posledním místě eh, těchto seznamů prestižních eh, povolání. Vzniklo už mnoho analýz, které se snaží přijít na to, čím to je, Nejsem si jist, že existuje jednoznačná odpověď. Dá se s tím mnohé dělat, ale zároveň jsou věci, které rozhodně nepomůžou. E, ty jsou spojené s povahou politiky jako takové. Vstupujete do kampaně, a snažíte se získat voliče. Máte tedy programovou platformu, jménem této formy se vyjadřujete a slibujete, že určitých cílů dosáhnete. No a samozřejmě praxe napovídá, že ne vše se dá splnit. Pokud mm, po druhé, po třetí, po desáté slibujeme voličům, že se jejich život změní a volič opakovaně zjišťuje, že toho nejsme schopni, je pouze přirozené, že se volič nakonec domnívá, že to nemyslíme vážně. Zamysleme se spíše tedy nad tím, co je to poselství, které se eh, voličům snažíme opakovaně předávat? A to nás vede k otázce, nakolik jsme relevantní pro občany. Před dvěmi lety naše organizace dokončila takový dvouletý projekt toho, jak jsme zjišťovali názory jak občanů, tak i poslanců. A zjistili jsme, že je to univerzální fenomén, totiž že občané se tázali toho, kterého poslance, co děláte pro mě. Je vlastně nezajímalo nasměrování celé země. Ptali se, co děláte vy pro mě, pane Johnsone? My potřebujeme například vzdělání pro mé děti, kvalitní zdravotní služby pro mou manželku, práci pro mě a tak dále. Čili poslanci mají reagovat na konkrétní potřeby svého voliče, které se ho týkají osobně. Nevím, zda se to týká i vás, ale poslanci národních parlamentů zjišťují, že musí věnovat stále více času na problémy e, e, občanů ve svém volebním okrsku, že vlastně to má být smyslem jejich snažení. A jak víte, ono to vše má svůj limit. Míra, sníž své schopni uspokojit konkrétního voliče. Výsledkem toho všeho je, že mnoho parlamentářů reaguje na to vnímání, že jsou vzdáleni každodennímu životi, životu, že se snaží činit parlament stále transparentnějším, tak, aby každý občan kdykoliv měl dobrý přehled o tom, co se v parlamentu děje a měl mít i možnost vstupovat do témat, jimiž se parlament zabývá. Některé země pokročily opravdu významně, například prostřednictvím internetu můžete, co by občan, sám přispívat z eh, návrhy pozměňujících návrhů u legislativy. Má zaměstnance, kteří procházejí těmito internetovými příspěvky a kteří se snaží dospět k nějakým závěrům ohledně toho, co si občan přeje. Internet, jak už zde bylo zmíněno, nabízí obrovské příležitosti zapojení občanů do parlamentní práce. Proto, když se snažíme učinit naši práci relevantnější, tak právě tam internet sehrává svou úlohu. A poslední téma, to je globální versus nacionální nazírání. Někteří z vás zdůraznili, že je opravdu důležité, aby i mezinárodní orgány a uskupení měla silnější demokratický eh, prvek. Zde se asi všichni shodneme na tom, že taková potřeba existuje, ale zároveň Nechci zastírat, že zde je obrovský tlak neprovádět to že se zde určité složky tomu silně brání, protože celá století státy spolupracují určitým způsobem. Taková historka. V roce 2005 jsem cestoval se skupinou parlamentních předsedů do OSN, do New Yorku a měli jsme takový briefing pro velvyslance hm, o tom, jak bude probíhat ta konference parlamentních předsedů za několik dnů. A já jsem byl um, v doprovodu jednoho předsedy, on teď je prezidentem mimochodem, ten to vše vysvětlil, hovořil o významu naše, naší akce, přispění demokratizace OSN. A na konci této rozpravy jeden z velvyslanců země, právě země tohoto předsedy, přišel ke mně a říká, no samozřejmě jste vítáni, ehm, vítáme vás otevřenou náručí. A budeme eh, naslouchat, dokud budete říkat tež, co tvrdíme my. Což je vlastně takové typické. Jedná se o mezivládní instituci. Vlády nemají chuť zavádět takovouto změnu, tedy parlamentizaci těchto mezinárodních orgánů, organizací. Musíme to zavádět velice postupně. Musíme nejdříve se snažit prosazovat účast představitelů parlamentu, Máme například budování míru, máme e, na to výbor, musíme se snažit získat místo u stolu. My děláme to též na Radě pro lidská práva. Právě včera jsme měli představitel 12 parlamentů u téhož stolu, které hovořili o tom, jak mohou se účastnit univerzálního přeskumu, periodického přeskumu v oblasti lidských práv existuje mnoho způsobů. Kdybychom žili v jiném světě a měli bychom parlamentní zhromáždění, tak by to bylo ideální. Ale už existují určité vstupy, kterých musíme využívat. Můžeme se snažit být u toho. Děkuji. Děkuji než sám se začnu věnovat jednotlivým přispěním do diskuse, rád bych eh, navázal některé vaše otázky. Přihlásil se pan eh, Ricardo Batista z Portugalska. Bom dia. Eh, Caros Dobré dopoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Je vždy velmi příjemné být eh, v Bruselu a tak děkuji za příležitost účastnit se této důležité debaty, důležité pro členské státy, pro Evropskou unii a také pro globální eh, řádnou zprávu. Samozřejmě, že je možné veliký počet evropských eh, poslanců zde spočítat eh, a předseda portugalského parlamentu také chtěl vyjádřit eh, určité poselství. Jedno z těchto poselství také má říci, že určité věci nesmíme opomenout. Pan Karas řekl, že se musíme poučit z krize hodnocení trojky a její činnosti je zásadně důležité. Evropský parlament je přímo volen eh, občany, ale také se nevyhnul chybám při přípravě memoranda. A to se projevilo také v posledních dvou letech v naší zemi zadlužení bylo přeceňováno a to mělo také veliký dopad v následujících letech. Já se vyznám v oblasti zdravotnictví, jsem lékař a zde šlo vždy jenom o finanční a ekonomické otázky, už vůbec nešlo o vlastní úkoly zdravotnictví neexistovaly žádné reformy, které by umožnily udržitelný vývoj v tomto sektoru. Řekl bych, že se vždy hovořilo, nesmíme zasahovat do kompetencí vlády, ale mnozí také říkali, trojka i Mezinárodní měnový fond tvrdí, že Portugalsko musí sledovat eh, to, jak se z Portugalska státa stává země eh, nízkých eh, mest, ale to není ta cesta, kterou bychom chtěli. Měli bychom se tedy přiučit, pokud bychom my, národní poslanci, byli zapojeni do rozhodnutí, tak bychom mohli se vyhnout některým chybám. Pan Johnson z IPU je významná osoba. Eh, měl jste velmi zajímavý eh, projev, eh, který je důležitý pro naši debatu. Proč však chceme přejít k aktivnější roli mezinárodních organizací? My, národní poslanci parlamentů, přijímáme národní rozpočet a také ty kvóty, které řídí platby do mezinárodních organizací. A právě proto by bylo nezbytné být zapojeni do takovýchto rozhodování. Zde musíme hrát důležitější roli. A samozřejmě, že musíme mít možnost také kontrolovat tyto organizaci. To není jednoduché v národních parlamentech toto zajistit, ale měli bychom vždy být přítomni. Agenda mezinárodních organizací musí odpovídat zájmům občanů z těch zemí původu. I globální zájmy musí být respektovány, co se nevždy daří. Já jsem pracoval, spolupracoval se Světovou organizací zdraví a s dalšími organizacemi OSN, než jsem se stal parlament, státním poslancem. A viděl jsem, že rozhodování v těchto organizacích je eh, nasměrováno eh, především dle zájmu velkých donátorských zemí. Eh, vychází se tedy mnohem více z těchto otázek než z lidských práv či toho, co je důležité Eh, pro další budoucnost. Chyby minulosti bychom neměli opakovat. Musíme nalézt takové mechanismy, které také zástupci eh, lidu eh, vede k větší odpovědnosti. Musíme být aktivnější v kontrole mezinárodních organizací. Děkuji vám. Děkuji. A nyní bych chtěl dát slovo bývalému komisaři panu Láslu Kováčovi z Maďarska. Thank you, thank you very much for the floor. Děkuji za slovo a za prvé chci také já vám upřímně, tedy Evropském parlamentu, upřímně poděkovat za tuto iniciativu. Já bych chtěl poděkovat panu Martinesovi, Otmarovi Karasovi za velice eh, brilantní úvodní poznámky a v neposlední řadě chci i poděkovat panu Johnsonovi za velice ehm, podnětný úvodní projev. Kolegové, co je nejvíce typické, co je nejvíce charakteristické eh, pro naši dobu je samozřejmě globalizace, Globalizace to je objektivní proces, ať se nám líbí nebo ne, a nelze ho zvrátit či zastavit. Výzvy jako hrozby pro mír, jako bezpečnost a stabilitu, jako války, vojenské konflikty, terorismus, jako ekonomická a finanční krize, jako chudoba, eh, hladov hladomor ve třetím světě, to se čím dál více globalizuje jako jevy. A globální výzvy nelze překonat mm, národními prostředky v jednotlivých státech. Globální výzvy lze úspěšně řešit pouze prostřednictvím globální zprávy. Eh, úkoly parlamentů jsou zákonodárné úkoly, ano, ale parlamenty jsou také součástí toho systému demokratických kontrol, protože parlamenty kontrolují exekutivu. Parlamenty jsou důležitým nástrojem demokracie, protože zastupují voliče, lidi a musí zastupovat potřeby, tužby, ambice lidí samozřejmě i přirozeně zastupují různé politické trendy ve svých zemích a rozdělení eh, práce, úkolů mezi vládami a parlamenty, vztahy a spolupráce na národní úrovni může by a mělo by to být modelem pro eh, mezivládní a meziparlamentní organizace. Národní parlamenty a meziparlamentní organizace v nedávných letech hráli mm, nebo hrají eh, větší a větší roli v mezinárodních vztazích. Já si nemyslím, že národní vlády a mezivládní organizace by že já si myslím, že tedy ty mezivládní organizace by dále měly ten proces podporovat a Evropská eh, unie je zvláštním společenstvím založeným na společných hodnotách jsem přesvědčen, že důvod, proč Evropská unie by může plnit eh, svůj úkol dobře, je právě, že má strukturu, jakou má. Je to tedy parlament, rada, komise, což je unikátní struktura. Tato komplexní struktura a hodnoty, o které se opírá, znamená, že Evropská unie by měla hrát větší roli při globální správě. A e, proto tedy by měla Evropská unie tedy e, zastupovat nás tedy v různých mezinárodních organizacích. A dobrá globální zpráva by měla splňovat celou řadu kritérií. Za prvé, demokratická by měla být. Měla by být demokratická, tedy demokracie. Evropská unie a její instituce a v nedávných letech tedy nám ukazují příklad. Já zde chci zmínit tři eh, různé důležité body. Za prvé, eh, dramatická eh, finanční krize v roce 2008 a 2009, takže hm, v podstatě ta gener, byla generována právě nedostatkem demokratické kontroly na finančních trzích. Odpověď Evropského společenství je právě eh, společná ekonomická zpráva. Za druhé, eh, arabské jaro, kdy autoritativní režimy eh, které měly dobré ekonomické vztahy s celou řadou států EU, najednou skolabovaly, což je pro nás velké ponaučení. Politická stabilita na povrchu Ehm, ehm, tedy ehm, se musí opírat skutečně o demokracii. Do budoucna členské státy EU by neměly dávat prioritu ekonomickým zájmům, ale demokratickým hodnotám, ty by měly vždycky převažovat. A za třetí budoucnost. Evro... Čekají nás parlamentní volby, evropské volby v květnu a Evropský parlament a národní parlamenty a rodiny různých demokratických eh, eh, politických stran by měly vést intenzivní kampaň tak, aby ta účast byla co možná nejširší, aby se i zminimalizoval vliv euroskeptiků a proti evropským silám, které jsou z definice věci i protidemokratické. Děkuji. Děkuji vám, pane Kováč. Dalším řečníkem je pan Igor Spimenovs z Lotyšska. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Já bych si dovolil odkázat nebo navázat na pozvání na tuto konferenci. Tento zvací dopis vlastně obsahuje samotnou podstatu tématu, kterým jsme povinni se zabývat. Globální vláda a zpráva nesmí zůstat na diplomatech, na členech vlád, nýbrž musí eh, být součástí parlamentního procesu a v rukou eh, představitelů demokraticky zvolených, eh, tedy v rukou mm, parlamentářů, představitelů zvolených demokraticky všemi občany. Je pravda, že je eh, důležité, aby parlament se angažoval silněji a na vyšší úrovni. Je možné, aby se takový aktivní parlament stal aktivním aktérem na mezinárodní scéně. Eh, způsob, jak může eh, parlament být aktivním hráčem v oblasti mezinárodních vztahů, je na nás všech EU může e, tento proces ovlivnit tím, že se bude snažit podporovat e, usouvstavnění všech rozhodnutí, která jsou přijímána na národní úrovni, pokud mají mezinárodní aspekt. A v mezidobí národní parlamenty jsou mimo ehm, a v podstatě na okraji eh, všech procesů, na nich se přijímají rozhodnutí týkající se všech občanů, všech Evropanů. Tady mám názorný příklad přístup eh, Lotyšska k eurozóně, eh, to, jak to proběhlo a jak se to odehrálo než k tomu došlo na začátku letošního roku. V loni na jaře pouhá polovina Lotyšů byla pro. V prosinci to bylo kolem 50%, nikdo nedokázal říci, kolik přesně a e, lotyšská legislativa nenabízela žádný nástroj, který by mohl si na parlamentu vyžádat iniciativu testu. Zda občané jsou pro nahrazení své měny eurem. Pouze vláda byla odpovědná za toto rozhodnutí. Já vím, že my političtí protivníci by mohli argumentovat, že e, v předchozích letech Sajma, tedy parlament, měla určitý vliv. Já bych ale odpověděl, že konkrétní rozhodnutí pak přijala pouze vláda. Čili otázka je, jak můžeme čekat, že e, budeme jako poslanci se účastní těchto rozhodnutí. Můžou poslanci být dostatečně poučeni a odvážní k tomu, aby se mohli začít účastnit těch zhromáždění, o nich se zde hovoří. Já si myslím, že nutné by bylo mít k dispozici systém, který bych v úvozovkách nazval takovým vzděláváním, osvětou na půdě národních parlamentů, než je pak přizveme k rozhodování na mezinárodní úrovni, tak se parlament musí naučit rozhodovat i na národní úrovni. Možná, že to zní příliš konzervativně, ale myslím si, že prvním krůčkem je odpovědnost za rozhodování už na národní úrovni a takováto um, škola může nastat pouze v rámci konkrétního státu a pak EU může těmto národním parlamentům pomoci, aby přijímali rozhodnutí i na vyšší úrovni. Děkuji za tento příspěvek. Pan José Magales. From Portugal. Portugalska. Máte velmi silnou delegaci. Děkuji za to, že jste přijeli. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla potrhnout to, že pan Johnson správně hovořil o výzvách, před kterými stojíme a my se dostáváme stále více ke spolupráci v digitální době. Je to jednodušší, ale nevytváříme vlastně žádné sítě mezi poslanci parlamentu. Můžeme všichni využít eh, internet a děláme to také osobně. Eh, internet již existuje mnohá léta a tyto jednoduché kontakty však nejsou využívány na úrovni parlamentu máme také newsletter za Global Action a podobně, ale eh, nerozumíme těm informacím z jiných zemí. Chtěl bych tedy říci, že prožíváme velikou změnu v těch vztazích. Takový, takováto veliká změna vyplývá také z globalizace v okolí. Globalizace se urychlila ve srovnání se začátkem 21. století a nyní již jsme v eh, rozbouřených vlnách. Eh, nejsme však dostatečně rychlí v eh, našem postupu jako trhy a finanční trhy. To vede k nebezpečné spirále, jak již bylo řečeno. Znamená to však také, že suverenita je vyprázdněna a situace je spíše groteskní, což potrhuji. Již není vůbec důvěryhodná. Máme Evropu finančních trhů, Evropa již tedy není důvěryhodná a bojují naši ministři mezi sebou, eh, pak se dohodli, ale stále jsou eh, opoštěny, využívají eh, tedy se takové možnosti, jako nabízí Chorvatsko a jiné země pro obchodování s lidmi, pro korupci a členské státy, jsou atakovány touto korupcí. Evropská komise ví mnohé, ale nedělá nic. Občané však nejsou hloupí. Oni to vidí. Vidí, že komise nic nepodnikne a že nejsou dodržovány zásady eh, porušování smluv. Bylo řečeno, že sedíme v jednom člunu. Ano, to je důležitá otázka. Možná jsme ve člunu, ale kdo sedí v první třídě a kdo sedí v druhé třídě a kdo se drží zvenčí, kdo zůstal na souši, ti eh, ze západu, ze eh, severu, eh, kdo je vevnitř ve člunu, anebo kdo zůstal na souši a má hlad a je nemocný. Nesmíme zapomenout na to, jak to vypadá v globálním světě eh, jako takovém. To je to, co vidíme ve Facebooku. Vždyť v Syrii jsme viděli mnohé eh, mrtvé. Eh, také situace v Severní Koreji je plná zločinnosti. A parlamentní práce musí eh, přispět k překonávání problému. Tak to občané chtějí. Mnozí občané se již vůbec nevyznají v evropských pravidlech hry, neznají Lisabonskou smlouvu. No, tato smlouva a její struktura je trojdílná, ale těžko se to vysvětluje. A když se zeptáme poslanců, tak oni také nevědí, jak to vypadá. Vědí to ještě méně než občané. Tato Evropa tedy se musí obrátit na občany nejenom řečmi, ale také opatřeními, penězmi, přítomností. A je nutné se snažit o aktivity, o činy. Vždyť eh, činy mohou být eh, realizovány na různé úrovni. Eh, měli bychom se však vyhnout mnohým negativním činům. Dobře, války v Evropě již neexistují, ale přesto jsme stále rozděleni v boji proti chudobě, proti nerovnému postavení a také v pod v diktatuře mezinárodních koncernů a finančních trhů. Jednou však nám bude řečeno, že je vhodné moc nezdaňovat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 Ten příklad Amazonu a jiných eh, podniků je rozsáhlý. Tyto podniky využívají eh, osvobození od daní, ale občané jsou stále více zdaňováni úsporná politika v Portugalsku a jinde je taková, že se říká, rozpočet musí být eh, vyrovnaný, náklady však rostou a naši občané již neakceptují přijímání takovéto politiky. Poslanci bojují proti takovéto realitě a když to nedělají, tak eh, ztratí svůj význam a to se týká také parlamentu. Evropa je pokládána za globálního hráče, to je správné, ale nyní bychom měli být eh, buď aktivní, nebo eh, i nadále nedělat nic. A to je to, co jsme dělali do posud. Například eh, v našich zemích a také v Turecku či ze severní Afriky k nám přijížděli eh, lidé a co jsme dělali my? My jsme čekali na přijetí nového komisaře, na to, co udělá eh, evropská vláda, ale eh, imigranti v Siutě a jinde jsou odmítáni. Svět se na nás dívá jako nezodpovědné lidi, kteří nejsou milosrdní a papež nás také vyzývá, abychom trvali na našich zásadách. Nemůžeme se pouze eh, zakrývat před těmito obrazy a nedívat se na ty, eh, kteří eh, trpí hladomorem. Papež je pouze vůdcem malého státu a Evropa nedělá nic v mnohých otázkách volného pohybu. Proto jsme chtěli být všichni Evropané. Musíme se podívat, kde dnes stojíme a musíme si vládnout sami. Znamená to, že musíme tedy eh, přijmout zpátky naši odpovědnost. Děkuji za velice emocionální přispění do diskuse a nyní pan Linas Paisis z Litvy. Děkuji, pane předsedo. V skutku jedná se o nesmírně poutavou debatu a děkujeme, že jste ji uspořádali. Pane předsedo, čím se stáváme globálnější, tím silněji cítíme potřebu reakce. Někdy přichází taková reakce formou chaosu, když reagujeme na nějakou nenadálo bankovní krizi. Můžeme ale reagovat i organizovaným způsobem, je-li na nás vyvěrán globální tlak. A tady chci zdůraznit obrovský význam posílení úlohy národních parlamentů vzájemnou spolupráci, nikoli konfrontaci. Zde v EU máme skvělý příklad doporučených postupů, který musíme sdílet se zbytkem světa totiž Kozak, jeden z nejúspěšnějších, jedna z nejúspěšnějších podob mezi parlamentní spolupráce. Právě jsme zažili zasedání ve Vilniusu eh, v období litevského předsednictví. No a myslím si, že je dobré připomenout si, hovoříme-li o demokratické legitimitě, 50. leté výročí Kosaku, eh, potřebu posílení parlamentní dimenze v EU a Lisabonská smlouva, nezapomínejme ani na ní, ta nám dává k dispozici ty správné nástroje. Další záležitost, lepší, účinnější využívání instrumentu dialogu, zdůvodněného názoru je důležité si vyměňovat názory i na této půdě. Lepší a účinnější využívání už stávajících meziparlamentních formátů výměny informací k dosahování nových cílů. Zde je ideálním příkladem například Fórum pro ženy parlamentu, meziparlamentního zhromáždění COSAC, které vzniklo ve Vilniusu je možné být flexibilním a moderním a využívat toho, co už máme, odvíjet z toho, co máme nové věci. Doufejme, že právě to fórum pro ženy se v Brzku projeví. A je potřeba i lepší meziparlamentní spolupráce za účasti jak národních eh, parlamentů, tak eh, Evropského parlamentu. Tady mám takový nápad, milí přátelé, eh, o který bych se rád podělil. Totiž možná možné vytvoření takového parlamentního zhromáždění pro východní partnerství. Tam byly členy eh, jednak eh, představitele eh, zemí východního partnerství našich a těchto unijních národních parlamentů, kteří projeví nejsilnější zájem, no a samozřejmě i představitele této Evropské sněmovny. Po samitu východního partnerství ve Vilniusu mám pocit, že něco takového by se osvědčilo. Nevím, zda je to příliš zádostivé, ale pokud ano, tak na začátek bychom možná mohli zauvažovat o oživení už stávajícího formatu. Formátu totiž máme takové litevsko-polsko-ukrajinské parlamentní zhromáždění a v případě litevského parlamentu opravdu by to znamenalo posílení eh, našich eh, parlamentních organizačních prvků. Tedy eh, Buďme aktivní mezinárodně, uvažujme regionálně. A třetí věc, nutnost posílit meziparlamentní organizace které se zakládají na společném zájmu. Tady máme Globe International a Globe Europe. Tam jsem místo předsedou a hrdým místo předsedou. Jediný příklad přeskum eh, klimatické legislativy v 660 zemích, kterým se zabývá Globe International a to je dobrý příklad toho, jak přes veškeré rozdíly můžeme spolupracovat na eh, boji s klimatickými změnami. Je možné využívat i jiných formátů, eh, právě založených na nějakém oboru, na zájmech, nikoli pouze na e, stranické příslušnosti a i to by mohla být dobrá reakce na globalizaci e, mírovým způsobem a účinným způsobem. Děkuji. E, Děkuji a poslední dva řečníci, pan Camilo Abela a pan Čil Lazaro. Tak nejdříve pan Abela, prosím. Zafna, Mr. Chairman, na atmal kolegy tiegħi byš nefrachtal. Děkuji, pane předsedo. Blahopřeji k uspořádání tohoto zasedání. Chci rovněž poděkovat eh, panu Johnsonovi za jeho prezentaci. Jsem přesvědčen, že právě i dnešní diskuse nám pomůže v tom, abychom dokázali se zamyslet a pokročit v mnoha oblastech naší činnosti, eh, například vlivu našich parlamentů a i postavení mezinárodních, meziparlamentních združení a orgánů. Můžeme se rovněž tázat, kdo je tím, kdo je tím lídrem v daném tématu, kdo přijímá rozhodnutí. Jsou to národní parlamenty, vlády, mezinárodní organizace, anebo ta rozhodnutí padají úplně jinde, nebo to jsou nějaká hospodářská mm, rozhodnutí ekonomické povahy, která jsou jinde. Takovéto zamyšlení nám pomůže, abychom lépe spolupracovali a využívali efektivně všeho, co máme k dispozici. Další věc, kterou bych rád zmínil, je, žijeme v globalizovaném světě a globalizace má dopad na každou zemi. Nicméně pravdou je i to, že rozhodnutí, často interní státní rozhodnutí, rovněž dopadají na situaci ve světě. Tady kolega Kovač právě zmínil příklad arabského jara. Tedy to, co se děje v nějaké malé zemi, v arabské zemi, kde občané sami se obrátili proti poměrům v jejich zemi. A nebyly to vlády, nebyly to mezinárodní orgány, které způsobily změny v těchto zemích. Já jsem přesvědčen, že nesmíme zapomínat o tom, že rozhodnutí ať padnou třeba i na místní úrovni, mají globální dopad. Politika je zde pro občany, to je moje třetí myšlenka. A naše snažení, naše práce musí být pochopena jako relevantní. Každý občan musí být schopen pochopit, že děláme něco pro něj. Příklad my, členské státy EU, máme za cíl například snižování chudoby ve členských státech, ale zároveň máme i mnoho jiných cílů, například rozpočtovou disciplínu. Někdy mám pocit, že je to vlastně takový střed, že je to rozpor téměř nesměřitelný. Uh, pokud chceme bojovat s chudobou, musíme zavádět eh, určitá drahá opatření, eh, případně platby, která vedou k rozpočtovému deficitu. Zároveň ehm, plnění rozpočtové disciplíny by mělo vést k úsporám. No a někdy jsme svědky toho, že nějaké rozhodnutí na celoevropské úrovni působí střed a konflikt na jiných úrovních je třeba vést diskuse na všech úrovních, na státní i mezinárodní úrovni o tom, jak je možné lépe spolupracovat. Jak může národní parlament, národní vláda plnit svou úlohu. Mezinárodní parlamenty je nenahradí, ale je tomu i naopak. Není pochyb, že musíme být v této věci sjednoceni. Pan Johnson zde položil velice důležitou otázku, totiž zda by zde měla vznikat další mezinárodní fóra. Spolupráce je potřeba a někdy se účastníme mezinárodních zasedání, kde často nejsme schopni se vzájemně domluvit, kde vlastně hovoříme e, mimo sebe. IPU je jedním z takových for a otázkou je, zda o jeho činnosti vědí dostatek i jiné mezinárodní organizace. Je důležité být relevantní, je důležité lépe spolupracovat jak na úrovni státní, tak i na mezinárodní úrovni. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych eh, vám poblahopřát, že jste zorganizovali tuto konferenci. Jsem velmi rád, že pana Johnsona z IPU zde znovu setkávám. Velmi často jsme se výdali v minulých letech a já eh, po tom zajímavém úvodu mých kolegů musím přiznat, že konstatuji, že jsou zde čtyři otevřené otázky dle mého názoru. A těmito tématy bychom se měli zabývat i nadále. Za prvé, Potřebujeme řešení celého počtu parlamentních mezinárodních organizací. Práce těchto seskupení eh, tak může být eh, zvýšena co do důležitosti. Nedostatečná koordinace práce různých mezinárodních parlamentních schromáždění se musí zlepšit. Potřebujeme společnou agendu, aby nedošlo k těm třenicím. Dále musíme hledat taková řešení, aby se zlepšila nedůvěra ohledně spolupráce mezi národními eh, parlamenty a mezinárodními organizacemi organizacemi. Za čtvrté, je nutné také zlepšit eh, veřejnou pedagogiku a informovanost občanů, kteří eh, velmi často nevědí, eh, jaké organizace existují, jak spolupracují a to v zájmu spolupráce a svobody na celém světě. Poté, co jsem naslouchal svým předřečníkům eh, na této zajímavé konferenci a po eh, briliantním úvodu pana Johnsona jsem došel k těmto otázkám. Závěrem však musím ještě říci, že jsem určité samozřejmé věci slýchal v mnoha příspěvcích, ale přesto však musíme mnohým říci, že nemají pravdu. Sejta a Melila jsou eh, imigranti eh, humanitárně podporováni. Humanitární intervence ze strany Španělska eh, po celá léta zlepšila možnost přežití. Každý by se měl vyhnout demagogii, protože tato místa nejsou pouze španělská, je to jižní hranice Evropské unie. A bylo by vhodné eh, si eh, leco se lépe ještě rozmyslet, než to člověk řekne. Děkuji. Pan Johnson. Well, you don't, you, you... No, Doufám, že nečekáte, že budu schopen zareagovat na vše, co zde zaznělo. To bych nezvládl. Ale druhá část této diskuse ukázala, že se všichni opravdu máte potřebu vracet k rozsahu odpovědnosti vašeho národního parlamentu. A opravdu, tam je zakopaný pes. Já jsem přesvědčen, že právě národní parlamenty mohou vykonávat lepší kontrolu a mohou přímněji přispívat k práci mezinárodních organizací a rovněž se lépe účastnit mezinárodního vyjednávání. Já jsem včera byl v Bukurešti a tam jsem hovořil s předsedou eh, parlamentu a i s předsedou parlamentu eh, pro evropské záležitosti toho výboru a hovořil jsem o tom, tedy pro mezinárodní záležitosti. A tam jsme se bavili o tom, do jaké míry má parlament možnost vlivu. Sedm let probíhala vyjednávání mezi vládou a parlamentem a nyní, pokud jsem to správně pochopil, máme určitou úpravu té situace, která byla dohodnuta a tam je zakotvena povinnost vlády konzultovat v mnohých záležitostech s parlamentem, než přistoupí k mezinárodnímu vyjednávání. A je tam požadavek, aby parlament dal vládě vyjednávací mandát. Což je skvělý příklad toho, jak si může parlament zajistit určité pravomoci. Jak parlament může, než nějaký stát přistoupí k vyjednávání, mít rovněž svůj vliv a vyjádřit svůj postoj. Jak může ovlivnit postoj své vlády a já to doporučuji i ostatním parlamentům, pokud to u sebe ještě zavedeno nemají jak mohou využít tohoto modelu. Další věc, kterou bych rád zmínil, v mé prezentaci to nezaznělo, i když to tam bylo implicitně obsaženo, že totiž těch meziparlamentních iniciativ už je možná až příliš a že je pozoruhodné, do jaké míry se jejich činnost překrývá. Velice obtížné je s něčím přestat, do čeho jsme se už dali. Byli jsme svědky snah některé těchto organizací um, ukončit, zejména v Evropě, když jsme měli Evropskou unii a parlament zhromáždění západní Evropy, tak víme, jak to bylo obtížné ukončit činnost. Proto pouze chci varovat. Zamyslete se velice důkladně, než vytvoříte nové parlamentní zhromáždění pouze pokud je opravdu nezbytně nutné, to za to stojí. A jak zde zaznělo, spíše by stálo za to lépe koordinovat činnost těchto organizací. Na naší úrovni v rámci IPU, my jsme si to vzali k srdci a před dvěmi lety jsme začali na našich zasedáních dávat prostor představitelům těchto jiných organizací, aby se mohli sejít u nás, zabývat se nějakou problematikou, sdílet informace, tak aby při nejmenším věděli o sobě vzájemně a čím se kdo zabývá. No a doufáme, že to bude takovým zárodkem určité synergie a snižování toho překryvu mezi všemi těmito různými parlamentními zhromážděními. A pak ještě se chci vrátit další věci. Mnozí z vás zmínili finanční krizi a skutečnost, že máme mnoho velice silných hráčů, silnějších než jsou vlády. Multilaterální spolupráce například v bankovním odvětví. My jsme si všimli téhož. Rovněž na úrovni našeho parlamentu. Totiž IPU například cestuje a vstupuje do OSN a snaží se bojovat o parlamentní zastoupení v rámci OSN poměrně jednoduché. Je to v situaci, pokud se pokoušíte o to též u VTO nebo v rámci institucí Bretton Woods. Mnoha dlouhá léta nám to zabralo než jsme se probali do VTO. Ve Světové bance a v Mezinárodním měnovém fondu vůbec ještě žádné ekvivalentní zastoupení nemáme. I když Světová banka má určitou meziparlamentní síť, Ono to je parlamentní síť, kterou si uspořádala sama Světová banka. Není to parlamentní iniciativa, která by kontrolovat činnost Světové banky. A to je velice významný rozdíl. Ještě vám tady ocituji další historku poslední dva roky IPU vypracovalo analýzu o úloze parlamentů vůči například úvěrové politice IMF a Světové banky. Je nějaký proces parlamentní kontroly? Je tam nějaký požadavek, že stejně jako u státních rozpočtů musí parlamenty schvalovat rozpočtovou činnost eh, Světové banky a Měnového fondu. My jsme to provedli společně se zaměstnanci Světové banky a Mezinárodního měnového fondu a zjistili jsme, že více méně tam parlamenty nemají co říci. Analýza přišla s doporučením, protože my jsme autory, že by tam měly parlamenty sehrávat určitou úlohu na základě doporučených postupů v některých zemích a v tom okamžiku se už IMF od té analýzy odstřihla. Řekli, my to nezveřejníme, my s tím nemáme co dělat a Světová banka tam pouze velice zdráhavě propůjčila své logo. To je velice ilustrativní k tomu, jaký vztah mají tyto instituce k zapojení parlamentu. K tomu bych ještě rád něco dodal. I vy sami můžete více, milí kolegové, ve vztahu k těmto institucím. Já jsem byl překvapen před mnohými lety, když jsem zjistil, že jeden parlament, totiž francouzský, do roku 2000 nikdy nevedl rozpravu ani na půdě výboru, ani na půdě celého parlamentu k příspění Francie Světové banky Eh, Francie přispívá finančně eh, na Světovou banku a francouzský parlament vůbec se tím nezabýval. Nevykonával nad tím žádnou kontrolu. Až od roku 2000 se to změnilo, což znázorňuje, že opravdu je na ať už Evropském parlamentu nebo na národních parlamentech, že lze více, lze být systematičtější, ale musíme si sami toho všímat a doporučí vám to. Jelikož já jsem zde jako představitel IPU, dovolím si ještě jednou zopakovat, že celá tato dlouhá léta jsem s velikým potěšením spolupracovat s, Ev- s Evropským parlamentem a domnívám se, že máme obrovský potenciál, který jsme ještě nevyužili v spolupráce. opravdu IPU potřebuje spolupráci Evropského parlamentu a já si dovolím i troufnu si takovou hypotézu, že i Evropskému parlamentu by prospěla lepší spolupráce s IPU. Není důvod, proč se zastavovat na nějakých limitech. Můžeme prohloubit eh, tu výměnu. Dámy a pánové, Nevím, jak jste na tom vy, ale já mám takový dojem, mám takový pocit, že pro všechny zúčastněné jsme dokázali prezentovat debatu velmi inspirující a velmi obohacující. Od prvního příspěvku, který jsme slyšeli, až do posledního jsme sledovali analýzu. Prosíme o vypnutí druhého mikrofonu. Slyšeli jsme tedy analýzu, která zároveň inspirovala ostatní a dodala jim nové nápady. Na druhé straně jsme také slyšeli návrhy a měl jsem takový pocit, že si to mnozí hned zapsali. Čili všechno, co jsme dnes dopoledne prodiskutovali, byl dobrý obecný úvod do o něké dvou debat dnes odpoledne, kde se budeme věnovat specificky stěžením bodů. Děkuji vám za to. Dovolte mi však, abych já také dodal několik bodů. Lecos, co jsme zde prodiskutovali a co jsme od sebe požadovali, je otázkou výlučného národního práva. Musíme tedy začít u sebe doma. Když si někdo stěžuje z lotyštva, eh, na nedostatečný, nedostatečnou podporu ohledně vstupu do eurozóny, pak eh, já z Evropské unie nemohu zasahovat do tohoto národního uh, procesu vytváření vědomí a rozhodnutí vstoupit do určitých uskupení. Tato rozhodnutí jsou národním ústavním právem a není možné toto řešit prostřednictvím Evropské unie. Za druhé, v mnoha případech eh, kritizujeme dominanci rady při odpovědích na krize a také v jiných situacích a kritizujeme také oslabení úlohy parlamentu. Ale co do kontroly evropské legislativy a role této evropské legislativy na úrovni národních vlád, tam za to odpovídají národní parlamenty a nikoli v evropský. Národní parlamenty nesou odpovědnost eh, kontroly svých vlád eh, ohledně evropských zákonů. Ať již to je tedy v oblasti komunitárního práva anebo mezivládního, mezistátního práva. Evropský parlament je kontrolerem komise a e, polulegislativcem, ale nekontrolujeme evropské zákony, o kterých se rozhoduje v národních vládách. Další bod. Někteří hovořili o otázce daní a také řídících mechanismů jako takových. Ano, daňové právo je národní právo. A jistě víte, jaké obtíže v Evropě máme, abychom společně přijali rámcové daňové zákony, abychom potírali evropské daňové oázy. Daňové otázky mohou a musí být primárně eh, být řešeny globálně na úrovni národních parlamentů. Já vždycky říkám, vlády odpovídají svým parlamentům a nikoliv parlamenty se odpovídají vládám. A proto proto také musím říci, a zde portugalský zástupce říkal, že Evropský parlament v souvislosti se zvládnutím krize nezabránil v těch memorandech a porozumění žádnou chybu. No, to jsme nemohli udělat. A to proto, že jsme nebyli zapojeni. My při zvládání krize jsme měli příliš málo evropských mechanismů. A to na dvou úrovních. A pravděpodobně všichni zde se musíme chytit za nos. Měli jsme veliký problém a to proto, že od zavedení eura, tedy společné měny, jsme všechno to, co ke společné měně také patří, od rozhodnutí z Maastrichtu, jsme nedotáhli na evropské úrovni. V Maastrichtské smlouvě je řečeno, že až do třetího stupně měnové unie musí být zásady politické unie také realizovány. Momentálně však koordinaci politických nástrojů, které jsou nezbytné pro stabilizaci měn, realizujeme až 20 let po zavedení společné měny. Stěžujeme si na dominantnost finančních trhů, ale jenom kvůli krizi jsme v roce 2012 byli společně schopni přijmout evropskou společnou eh, možnost dohledu. V roce 2010 toto v radě ztroskotalo. V roce 2004 jsme my, tedy Evropský parlament a komise, žádali o kontrolu statistiky členských států. Finanční ministři toto neprosadili. V roce 2010 jsme na základě politické vůle společně prosadili eh, kontrolu eh, společných eh, statistik. A nyní diskutujeme o bankovní unii jako reakci na krizi, i když bankovní unie byla e, důsledkem zavedení společné měny a to již před 20 lety. Tím chci říci pouze jednu věc. A sice, chtěl bych vás poprosit, aby jste politickou vůli a politickou ochotu k politickým činům na veřejnosti také prosadili jako hlavní téma. A to v okamžiku, kdy je to nutné a ne když už je pět minut po dvanácté, tak ztrátíme důvěru občanů v politickou činnost. A když někteří z nás říkali v diskuzích, a jednoho bych chtěl citovat, Padla zde věta, chceme parlamentarizaci globalizace bez omezení práv národních parlamentů. Chceme parlamentarizaci globalizace bez omezení eh, kompetencí eh, státních eh, jednotlivých suverenit. No, ale jak to udělat? Někdy už nemáme možnost mluvit do finančních trhů. Jsme suverénní, pokud suverenitu nebudeme sdílet pokud ji necháme na národní úrovni a pak budeme kritizovat, že tu suverenitu již nemůžeme realizovat, a protože finanční trhy dominují a vládnou politické činnosti. Není to omezení našich politických schopností? Není lepší suverenitu suverenitu sdílet evropsky a globálně, abychom tuto suverenitu také mohli realizovat, než abychom ji ztratili a než abychom ji učinili závislou na jiných tento plán postupovat v jednotlivých krocích ve smyslu sdělení, sdílení toho společného. Nesmíme hovořit o tom buď a nebo. Nesmí existovat žádné rozhodnutí, do kterého nebudeme zasahovat. Ale jistě bude existovat mnohem více rozhodnutí, která musíme činit společně. To je podstatný bod, kde máme také problém ohledně důvěryhodnosti obyvatelstva. Někdy se hovoří o národní odpovědnosti a kompetenci a myslíme si, že Evropa není spolu zodpovědná, ale někdy hovoříme o evropské odpovědnosti a le doma vlastně Eh, říkáme, že do toho nemáme co mluvit. Ale když teď hovoříme o globální řádné zprávě, pak eh, my jako politici eh, vlastně tím vyjadřujeme to, že rozhoduje někdo jiný a my nejsme u toho. Musíme vytvářet takové sestámy, které jasně ukazují, že rozhodnutí nesmí padat nikdy bez součinnosti parlamentu. Z této debaty si tedy odnáším dvě věci. Proč bychom nemohli při každém globálním zasedání, kde naše národní vlády zastupují náš stát, také spolu stanovit agendu summitu a Neměli bychom toto prodiskutovat již ten předcházející týden v našich parlamentech, abychom ty konference také skoordinovali. Proč bychom nemohli požadovat, aby každý zástupce členského státu prostřednictvím vlády ne za pojí také prezidenty svých výborů a vyšle je na, také na zasedání OSN um, ehm, IMF a podobně. Kdo nám v tom brání? Kdo nám um, brání v tom, aby Národní parlament požadoval, aby delegace daného státu do OSN začlenila také zástupce Národního parlamentu. Kdo nám brání v tom, abychom danému ministrovi nebo šéfovi vlád řekli, aby přišel do parlamentu, abychom projednali danou agendu a abychom jej potom také volali k odpovědnosti po zasedání. Kdo nám brání v tom, být všude tam, kde globálně vystupujeme společně, jít tedy pozitivně v té síti a koordinovat jednotlivé činnosti. My jsme vždy byli proto, aby pro G20 byla agenda vládu vlád a šéfů stát v týdnech před zasedáním byly diskutovány v parlamentech, aby bylo přijato společné usnesení a aby předseda parlamentu dané země, která organizuje summit G20, také na začátku zasedání toto společné usnesení parlamentu přednesl na daném summitu. To je první krok, ale je to určitá prezentace na veřejnosti a to také umožní získat přítomnost. Trojka. To je mezivládní nástroj. Byl nezbytný, protože jsme nic jiného neměli. A jediná věc, kterou jsme měli, byla právě možnost členství v IMF. Kdybychom tam ponechali pouze IMF, tak by to tak bychom měli méně peněz, kratší lůty a kratší programy. Museli jsme proto převést IMF na evropskou úroveň, ale neměli jsme k tomu žádný nástroj. To, co chceme udělat nyní, je říkat, že všechny nástroje musí být parlamentně legitimovány a kontrolovány a je nutné dát možnost to prosadit. Právě proto jsme pro vytvoření Evropského měnového fondu na půdě eh, společného evropského práva. Možná, že některá opatření by nevypadala jinak, ale bylo by to transparentnější a byla by zde kontrola a byla zde také spoluúčast za určitých pravidel. E, nejde o to, abychom řekli, že se to udělalo špatně. Jde o to e, dojít určitým závěrům do budoucnosti. A poslední věta. Mnohé dopady, které máme jako odpověď na krizi eh, na úrovni parlamentu, mnohé kroky nebudou možné bez změn smluv. A máme odvahu prosadit takovouto změnu, která musí být jednomyslná. Jsme ochotni obrátit se na občany a říci, to jsou naše společné návrhy, Eh, parlamentů, na posílení parlamentů, transparentnosti, demokratické legitimity, kontroly a akceschopnosti Evropské unie se společnou měnou. A nebo budeme i nadále bránit národní suverénní práva proti evropské suverenitě. Pokud si nestoupneme a neobrátíme se na občany a neučiníme z nich partnery, pak se nám nepodaří je také získat do voleb. A právě proto jsme dnes svolali tuto konferenci. Zde nejde o kompetence pokud nejsme akce schopní jako parlament, pak nemáme transparentnost a posílíme pouze vlády. Protože někdo to udělat musí. A když nemáme základy pro činnost, tak pouze budeme vytvářet další a další orgány vlád, které budou spolupracovat na eh, parlamentní a evropské úrovni to bude oslabení naší pozice a občané zůstanou mimo. Proto celá škála témat, které zde padla, je obrovská a neměli bychom skončit se touto debatou na této konferenci. Měli bychom eh, hovořit o dalších tématech. Internet, parlamentní demokracie, model parlamentarizace VTO je přenositelný na IMF, anebo tady uděláme něco jiného. Je model, aby eh, IPU eh, přistoupilo nebo se stalo parlamentním schromážděním OSN a nebo eh, máme očekávat další vývoj. No, musíme to prostě dokončit. A tyto otázky by měly být konkretizovány v rámci odpoledních zasedání. Děkuji vám všem. Myslím si, že to bylo skutečně plodné, inspirující. Každý předložil nové návrhy a teď vám přeju dobrou chuť. Yes. We are going for we are going for lunch together. Uh, please follow us it's downstairs on the zero floor. Jdeme na oběd společně, následujte nás, je to na, pat, na poschodí 0.